Good afternoon, everybody. Dear Dobré odpoledne všem, vážení kolegové, vážení spoluspravodajové, vážení hosté. Je mi potěšením uvést toto slyšení na téma eh, investigativního novinářství, eh, hlídacích psů a multimédií tady ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, jsem potěšena, že mohu předsedat první části tohoto slyšení, pak se k nám připojí naše paní předsedkyně, takže mě vystřídá. Já vás tedy provedu tou první částí. Musím říci, že v našem výboru pro rozpočtovou kontrolu ochrana finančních zájmů Evropské Evropské unie je hlavním tématem. A dnes odpoledne budeme mít příležitost diskutovat o tomto tématu ze tří různých úhlů pohledu. E, nejenom z toho, e, o kterém budu já mluvit na konci. E, pozvali jsme deset expertů, které srdečně vítáme v našem výboru. A v kostce řečeno máme jedno velké téma, dva spoluspravodaje, tři panely a deset eh, erudovaných řečníků. A těším se na jednu velikou diskuzi. Investigativní novinářství je velice hodnotným nástrojem demokracie. Jak víte, často se o, o něm hovoří jako o hlídacím psu. E, s mírným přeháněním mohu říci, že v poslední době e, hlídací pes často pouze štěká, ale nekouše. E, což znamená, že o, o, že jeho schopnost ověřit, zda se zjedná o pošťáka nebo zloděje, je poněkud omezená. Ukazuje prstem na vyníky tam, kde je to, eh, jas, tam, kde je to snadné, eh, nicméně eh, často je tu presumpce neviny, hovoří se o korupci, podvodech a tak dále a tak dále. Byla bych tedy ráda, kdyby tato diskuze se stala výměnou názorů z obou stran. Ze strany politiků a ze strany novinářů a nevládních organizací. Protože se domnívám, že takovou diskuzi potřebujeme. Potřebujeme si objasnit, jak můžeme spolupracovat. Pro mě mě osobně je investigativní novinářství nesmírně obtížnou disciplínou. Je to běh na dlouhou trať. E, je to e, schromažďování e, trpělivé schromažďování informací. Není to snadný úkol. V dnešní digitální společnosti často chybí trpělivost Každý touží po okamžitých komplimentech, po popularitě za každou cenu, protože je to jednodušší je jednodušší vidět svět černobíle. Podle mého názoru investigativní novinářství musí mít nastavené správné podmínky, aby mohlo v demokratické Evropě fungovat a být ku prospěchu občanům i vůdcům. Je to ale jedna podmínka, která musí být naplněna vytvářet morální požadavky na politiky, biznismeny a tak dále. Tyto požadavky musí platit i pro ně samotné. A u toho bychom právě měli začít na této filozofické úrovni. Eh, protože eh, my, politikové, často diskutujeme o naší morálce, o našich etických kodexech a eh, já bych někdy ráda vedla diskuzi také o kodexu a morálnosti novinářů, protože, jak bývá často citováno, s velkou mocí se pojí velká odpovědnost. Tuto odpovědnost máme všichni společně. Podívejme se tedy na náš program. Máme tři panely. První panel nás inform, bude informovat o stavu investigativního novinářství v Evropské unii. V roce 2012 náš výbor rozpočtové kontroly nařídil studii v tomto ohledu a dnes je naším úmyslem dát příležitost investigativním novinářům, aby se s námi podělili o své názory na to, co se děje ve členských státech. Já představím nyní naše spoluzpravodaje Představuji vám Ines Ayala Sender eh, z SD a Benedeka Javora z frakce Zelených. Eh, Benedek bude první, který bude hovořit a uvede první panel. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní Dlabajová. A děkuji všem, eh, kdo dnes přišli na toto slyšení, které si myslím, že přichází v pravý čas a je velice důležitou eh, diskuzí o roli investigativního eh, novinářství. Dnes žijeme v době, kdy demokracie čelí nejrůznějším výzvám v celé Evropě, nejenom v Evropě, ale dovolím si říci, že na celém světě. Eh, autoritářské tendence sílí a v takovéto situaci se domnívám, že důvěryhodnost demokratických zásad a demokratického systému je zásadní. Veřejná kontrola vlády, to je eh, hlavní z těchto principů, eh, které je třeba chránit eh, před autoritářskými trendy a snahami. V tomto výboru, jak už bylo zmíněno, se zabýváme především otázkami transparentnosti, odpovědnosti, bojem proti korupci a ochranou finančních zájmů Evropské unie. Což je samozřejmě hlavním mandátem tohoto výboru. Je ale důležité si uvědomovat, že když se snažíme zajistit, aby peníze evropských daňových poplatníků byly vynakládány efektivně a transparentně, a e, na účely, které slouží veřejným zájmům a nikoli soukromým zájmům určitých skupin nebo firem, e, pak vlastně také obhajujeme základní demokratický princip. Nejde pouze o e, účetnictví v našem výboru. Domnívám se, že to, co v našem výboru děláme, se velice úzce týká ochrany ideje demokracie a demokratických zřízení v Evropě. Na dnešním slyšení se budeme zabývat tím, jak různé organizace mimo institucionální rámec veřejné zprávy mohou přispět k této práci. Někdy se říká, zejména pokud jde o investigativní novinářství a e, nevládní organizace hlídací psy, že e, odhalování nepravostí, včetně zneužívání veřejných financí, evropských financí a boje proti korupci, je úkolem eh, policejních složek orgánů činných v trestním řízení, státních zastupitelství a tak dále. A nikoli novinářů nebo občanské společnosti. Myslím si ale, že tento přístup je projevem naprostého nepochopení toho, co by měla znamenat veřejná kontrola ve skutečné demokratické společnosti. V dobře uspořádané demokratické společnosti eh, probíhá veřejná kontrola prostřednictvím eh, dělby eh, pravomocí a určité odvětví veřejné moci plní kontrolní a vymáhací funkci a to také e, vlastně v rámci demokratického tisku a občanské společnosti. Takže investigativní novináři a nevládní organizace, e, kteří pomáhají oficiálním institucím odhalovat e, nepravosti určitých osob nebo skupin, tak tito značný, značnou měrou přispívají k demokracii a jsou významnou složkou uh, účastnické demokracie, kterou v Evropě potřebujeme. V předchozím volebním období uh, náš výbor zadal studii o investigativním novinářství, jak už bylo zmíněno. A o tom, jak tento přispívá k ochraně finančních zájmů Evropské unie, a o situaci investigativních novinářů v různých členských státech. Tato studie zjistila, že eh, investigativní novinářství je účinným nástrojem k odhalování a zabraňování zneužívání evropských dotací. Nicméně práce investigativního novináře je často plná překážek, které mu klade do cesty nerovnoměrná implementace zásady o svobodě informací v různých členských státech, protože tady existují velmi rozdílné režimy transparentnosti a přístupu k informacím a proto v jednotlivých státech a proto investigativní novinář eh, to má nesmírně těžké v některých členských státech, pokud chce dělat svou práci. Ta studie líčí obrázek investigativního novinářství e, jakožto podniku velice nákladného na zdroje a na prostředky. A na měnícím se mediálním trhu je někdy nesmírně těžké financovat investigativní novinářství a e, jeho aktivity tradičními způsoby, a proto potřebujeme inovativní opatření a tady se domnívám, že Evropská unie má zásadní roli. Může vytvářet inovativní schémata na podporu investigativních novinářů, aby mohli konat svou důležitou práci. Dnes si vyslechneme různé strany eh, aktivit. Vyslechneme si o aktivitách investigativních novinářů a o problémech a obtížích, se kterými se potýkají. Vyslechneme si zástupce nevládních organizací a dovolte mi závěrem ještě říci, že někdy instituce a politikové pohlížejí na investigativní novináře a nevládní organizace jako na nepohodlné aktéry v systému, kteří nám stěžují život. Já s tím nemohu souhlasit, s tímto přístupem. Domnívám se, že v dlouhodobém ohledu je náš cíl stejný. A sice vytvořit demokratickou, účastnickou a spravedlivou Evropu. Což, jak doufám, je snahou i některých, jak, jak politiků, tak eh, investigativních novinářů a nevládních organizací. Eh. Děkuji, pane Javore. Začneme tedy prvním panelem, eh, role a situace investigativního novinářství ve členských státech. Já poprosím paní Bridget Alfter z Editor Europe, journalismfund.eu EU, aby nás seznámila se svými názory v rámci své prezentace. Omlouvám se, prosím, hovořte eh, všichni 10 minut, aby potom byl čas ještě na otázky a připomínky. Děkuji. Ano, já jsem novinářka. Původně jsem eh, se věnovala místním zprávám na hranicích mezi Dánskem a Německem. A vzhledem k tomu, že jsem se nebála zavolat do Bruselu, tak jsem jako místní reportérka začala poskytovat evropské zprávy. Byla jsem bruselskou dopisovatelkou pro dánské noviny. Od té doby jsem se přesunula k investivní žurnalistice. Čím dál více jsem se zaměřovala na investigativní žurnalistiku a právě to se zde dnes pokusím představit. Journalism Fund to je organizace, pro kterou teď pracuji. Je to organizace, která se snaží usnadňovat eh, investigativní žurnalistiku z hlediska evropského přístupu. K tomu se ještě vrátím. Hodně toho slyšíme dnes o síťové společnosti, společnosti v síti a dnešní Evropa je tímto příkladem. My už eh, nepřemýšlíme v národním rámci, protože už nedokážeme sami tyto věci řešit. A novináři se tomu musí přizpůsobit. Nové technologie to umožňují, ale skutečná inovace v žurnalistice nezáleží pouze na technologiích, musí být realizována lidmi. Já se setkávám s novináři z celé Evropy, kteří se setkávají v Bruselu i jinde a s velkým nadšením vytvářejí nové sítě, sítě novinářů za využití těchto moderních technologií. Všichni jste určitě slyšeli o Panama Papers, ale je zde obecně obrovské množství novinářů, kteří pracují v těchto sítích. Máme zde také přeshraniční žurnalistiku založenou na spolupráci, tam mně připadá velmi zásadní, pokud chceme náležitým způsobem pokrývat evropské záležitosti, musíme evropsky přemýšlet. A vzhledem k tomu, že mým jazykem nebo mými jazyky je dánština, a, maďar, a tedy Němčina, nemluvím ani maďarské, ani české, tak jsem velmi ráda, že mohu provádět tuto spolupráci s ostatními. Samozřejmě sama si provádím eh, svůj průzkum, ale když můžeme spolupracovat, je to přínosné pro všechny. Abychom pochopili ten širší obrázek současné situace, i v návaznosti na tom, eh, co jste tady zmínili, že investigativní žurnalistika se nevždycky dobře vyplácí, není dobře zařazena v současných médiích, tak eh, já to vidím tak, že média a žurnalistika v uplynulých desetiletích eh, žijí na našem kontinentu ve šťastné manželství. Teď se ovšem zdá, že to manželství už není tak šťastné. Původně to bylo tak, že média vydělávaly peníze na reklamě a na prodeji novin a tyto peníze používali na to, že platili novinářům, kteří dělali žurnalistiku a tím eh, zde vznikla rovnováha. Teď jsou ovšem média pod tlakem, eh, média propouštějí novináře, eh, zavírají a čím dál více novinářů je na volné noze, což je jistě znepokojivé. My potřebujeme, aby média nesly ten takzvaný obsah, aby je tedy přinášely tyto informace, tento obsah našemu publiku. Já jako novinářka se ovšem zaměřuji na tu novinářskou stranu, musíme prostě prosazovat žurnalistiku v této době krize, musíme ji přizpůsobovat a výzvám, které zde máme, to znamená datová žurnalistika, přeshraniční spolupráce, internacionalizace. A obecně, když na tom pracuji a když se setkávám s kolegy, tak vidím, že problémem není jen to, jak to vypadá z médií. Samozřejmě dnes, když přijdete o peníze, tak máte problém zaplatit nájem, ale když se na to podíváme ze širšího pohledu, když eh, tedy novináři nejsou eh, součástí nějakého média, národního média, které je poplatné národnímu publiku, tak eh, vlastně jsme svobodní, můžeme pracovat celoevropsky, můžeme sledovat ty příběhy a snažíme se najít eh, peníze na to, abychom eh, ten příběh mohli přinést eh, publiku. Omlouvám se, přeskočila jsem tento slide o médiích a žurnalistice. Další slide se týká pokrytí evropských záležitostí. Když jsem byla bruselskou dopisovatelkou, bylo to asi před osmi lety, v té době jsme měli opravdu téměř největší sbor dopisovatelů, myslím, že druhý největší po Washingtonu. Takže pokrytí z Bruselu do členských států zajišťovali dopisovatelé a fungovalo to poměrně dobře. Vždycky samozřejmě můžete mít více dopisovatelů, ti mohou mít více času na to, aby se věnovali investigativní žurnalistice a tak dále. Ale jde to tedy tím směrem, že se informuje o institucích, o evropských rozhodovacích činitelích a tak dále. To, co mě někdy připadalo problematické a to, kde potřebujeme přeshraniční spolupráci, je situace, kdy poskytujeme informace opačným směrem od občanů směrem k těm, kteří na té nejvyšší úrovni přijímají rozhodnutí. Vy třeba tady v trialogu rozhodnete o nějakém legislativním textu, ten je implementován na národní úrovni, ale jaký je jeho skutečný dopad? Nebo, nebo například rozhodnete o vynaložení evropských peněz. Jaký dopad to má na členské státy? A mohou zde být různé dopady, protože členské státy jsou různé. A potom potřebujete sítě novinářů, skupinu novinářů, která bude tyto informace získávat v terénu a předávat je zase zpět. Tady v evropských institucích. Když eh, třeba dojde eh, k nějaké události v Dánsku, má to dánský ministr v agendě, tak eh, já to mohu sledovat v Dánsku, ale je 28 různých ministrů, takže pokud chceme něco tedy od občanů vrátit na agendu těch politických činitelů, kteří rozhodují, tak potřebujeme také přeshraniční žurnalistiku. Tento obrázek zde mám proto, abych vám ukázala, jakým způsobem pracují a přemýšlejí investigativní novináři. Když vidíme problém člověka v takovéto těžké situaci, tak eh, nás to hned zaujme a snažíme se přijít na to, co s tím problémem můžeme udělat, kdo je za to zodpovědný, který politik by tomu mohl pomoci. Toto je romská žena s dítětem. Myslím, že jste mnozí z vás viděli takovýto příklad. Je samozřejmě znepokojivé vidět takovéto obrázky, je bolestivé vidět dítě v takovémto věku, jak spímat se na klíně hodinu za hodinou. Všichni, kdo máte děti, tak eh, víte, že jakmile jsou ty děti větší, tak prostě neleží a nespí celý den, prostě běhají, hrají si. Podle mě je toto obrázek člověka v nouzi. Když eh, se budu chtít eh, spojit nebo obrátit na tuto ženu, která žebrá na ulicích v Kodani, tak se moc daleko nedostanu, protože nemluvím jejím jazykem, Měli jsme tým novinářů a z Bulharska a Francie. Tam sledovali případ převaděčů právě těchto Romů z Bulharska do Německa, z Bulharska do Francie. Vedle rozhovory s lidmi, s nimi se setkali ve Francii, odhalili ty hrozné okolnosti, za kterých, eh, ve kterých žili v Německu, byly jim odebírány pasy a dokázali také odhalit eh, ti, kteří stáli za tímto obchodováním s lidmi. Takže ano, utvořili novináři tým, aby odhalili něco, co by sám o sobě nikdo z novinářů odhalit nemohl. Bulharský kolega, který odhalil to, co bych já označila za organizovaný zločin, řekl, že z bezpečnostních důvodů se spolehal na ostatní novináře, protože kdyby to měl zveřejnit sám, tak by byl ohrožen těmi skupinami organizovaného zločinu, ale vzhledem k tomu, že tady byli ostatní, tak mohl říci, já tady nejsem sám a budou další, kdo přijdou po mně. Ta studie, o které se zmínil Benedikt Javor, já jsem k ní přispívala a jsem velmi ráda, že ji používáte, protože jsme do toho investovali dost práce. Jsou tam jasná doporučení. Moje oblíbené je větší transparentnost, lepší přístup k dokumentům, lepší přístup k údajům. A to je úkol pro zákonodárce. Například jen samotné výdaje EU by mohly být prezentovány lepším způsobem, přehlednějším pro občanskou společnost, pro novináře. Na národní úrovni často máme problémy, ale ta regulace je evropská a právě národní zveřejňování údajů by mohlo být regulováno na evropské úrovni a máme zde nástroj k tomu, jak podporovat, propagovat tento typ žurnalistiky. Jak jsem říkala, ta organizace, pro kterou pracuji, Journalism Fund je belgická nezávislá nevládní organizace založená v roce 1997. V roce 2007 až 2008 jsem byla požádána, abych eh, vytvořila podpůrnou strukturu pro novináři, kteří se chtějí věnovat přeshraniční žurnalistice. Děláme to prostřednictvím grantů a také prostřednictvím online nových konferencí. Peníze, které získáváme, pocházejí od národních vlád, od vlámské provinční vlády, od nizozemské vlády, která nás podpořila a také ze soukromých nadací. naší práci je důležitá jedna věc. Některé z výsledků budou prezentovány za chvíli. A to je nezávislost eh, z hlediska tedy nakladatele. Ať už jsme financováni ze soukromých nebo veřejných zdrojů, vždycky zde vzniká otázka, zda je to co poskytujeme jako informace, zda je to důvěryhodné, nebo zda je to určitým způsobem ovlivněno. Takže my se vždycky snažíme udržovat určitý odstup, máme a svou e, komisi, své vedení, e, která je složena z těch e, zkušených žurnalistů a kteří dohlížejí na to, aby zde byla zaručena nezávislost, protože bez této nezávislosti bychom ztratili důvěru, protože lidé by řekli, oni podporují nebo hájí věc toho či onoho, takže to my si nemůžeme dovolit, my chceme rozhodně být eh, důvěryhodným zdrojem. Ale myslím, že už jsem hovořila o dvě minuty déle, tak to je vše. Děkuji. Děkuji vám, bylo to velice zajímavé a vidím, že máme opravdu stejné cíle, protože vy jste hovořila o transparentnosti, nezávislosti, přístupu k dokumentům, takže si myslím, že by se opravdu mohlo jednat o šťastné manželství mezi investigativními novináři a politiky, tak bychom se do toho měli pustit a já bych nyní chtěla dát slovo dvěma žurnalistům ze dvou členských států. Je to Tamáš Bodoky, který je pověřeným vydavatelem Alaču z Maďarska a Petrovi Holubovi, který je novinářem z ECHO 24CZ. Rozhodněte se, kdo z vás bude hovořit jako první. My máme rádi obě dvě země, nám je to jedno. Prosím. Takže já budu hovořit jako první. So thank you very much. Děkuji vám za pozvání. Já jsem maďarským novinářem již 20 let a od roku 2011 mám malou nevládní organizaci, či vedu malou nevládní organizaci pro oblast investigativní novinářiny. My jsme měli eh, rozpočet ve výši 350 tisíc euro v minulém roce a více než 50 je z crowdfundingu, tedy od soukromých osob a dalších 50% získáváme od velkých mezinárodních donátorů. My neakceptujeme státní či politické dotace. Maďarsko je jedním z největších příjemců evropské solidarity. Naše země dostala mnoho evropských fondů a týká se to především rozvojových rozpočtů, ale nesrovnalosti a také podvody a korupce jdou ruku v ruce s tímto evropským rozpočtem. Budují se e, budovy, které nejsou k ničemu, potom to také souvisí s nezvládnutým výběrovým řízením a tak dále. My jsme v minulých letech e, vyšetřovali mnoho případů, a u některých to došlo až tak daleko, že se jimi začal zabývat Olaf. Tady vidíte obrázek, který je z minulé zprávy Olafu. Je to případová studie týkající se korupčního využívání fondu Evropské unie. Tento případ se odehrál v Maďarsku. Jako první my jsme o tomto případu přinesli zprávy a po naší zprávě zahájilo své, zahájil své šetření OLAF. Bohužel tato případová studie není jedinou. V nedávných letech byly desítky podobných případů. Někteří biznismeni blízcí vládnoucí straně a premiérovi vysoce těží z evropských financí a z projektů financovanými EU, včetně e, při, t, přát, přejít tele premiéra, který je starostou v jedné obci a kde byl zřízen vlak nostalgie, který byl také financován z evropských fondů. A také Eh, je tady další přítel premiéra, který vlastnil společnost, která dostala mnoho peněz z evropských fondů. My jsme se rozhodli, že se podíváme na, to, na tyto případy systematičtěji. Máme oznamovatele, které nám dávají informace o jednotlivých případech a novináři se s nimi seznámí a potom o nich píší ale my jsme chtěli postupovat systematičtěji a proto jsme vytvořili interaktivní mapu na e, monitorování e, evropských fondů. Tady z toho je vidět, jaký, byl, jaký projekt byl financován a jak vysokými prostředky. E, myslím si, že tuto mapu měla vytvořit vláda, ale z jakýchsi důvodů nepostupují zcela transparentně v oblasti evropských fondů. Takže jenom získat údaje bylo složité a získali jsme tedy nakonec přístup k do této databanky. Bylo to skoro Eh, eh, fungovali jsme skoro jako hakeři a tato mapa by vlastně se měla skládat z veřejných údajů a měla by být přístupná pro všechny. A já se také domnívám, že toto je důvod, proč maďarská vláda eh, se nechová transparentně při vynakládání evropských fondů. Jestliže vytváříte takovou tu vizualizaci a analyzujete data, tak zjistíte, že evropské dotace se nevyužívají transparentně a objektivně. Vláda dává přednost, ale nejenom současná vláda, ale také minulé vlády před rokem 2010 eh, dávali přednost svým přátelům a svým lidem při rozdělování evropských fondů. To tedy znamená, jestliže se to týká například komunálních dotací, tak najdeme obrovské rozdíly mezi Eh, aglomeracemi či městy, kde je starostou příslušník vládnoucí strany či starost, a starostou, kde vládne jako starosta eh, příslušník opoziční strany či nestraník. Musím říci, že čelíme v naší práci velkým výzvám a problémům. Mini, my jsme podali zprávy, informovali jsme minimálně o 20 případech zneužití fondů, ale maďarská policie a také soudy jsou politickým vlivem a nejsou ochotni eh, vyšetřovat tyto případy, nejsou ochotni zahájit šetření těchto podezřelých machinací s evropskými fondy. A v určitých případech eh, je zahájeno šetření ze strany OLAFem. OLAF se obrátí na místní orgány v trestním řízení a oni vlastně tyto případy zametou pod koberec a potom sdělí OLAFu, že všechno je v pořádku, že k žádné korupci nedošlo. A dalším problémem je, že vládní a provládní média útočí stále na novináře, kteří se těmito případy zabývají. Oni je očernují, oni o nás říkají, že my jsme součástí politické opozice, anebo že nás někdo financuje ze zahraničí, a nebo a musíme říci, že všechna tato tvrzení také podkopávají důvěryhodnost eh, našich novinářů. To se týká také mezinárodních eh, donátorů. Jestliže jste například dotování z norských fondů anebo z jiných eh, Open fondů, tak toto je také považováno za obrovský mínus. Ovšem na druhé straně musím říci, že mm, pro naši práci hlídacích psů nejsou k dispozici žádné finanční zdroje, nejsou zde k dispozici finanční zdroje na ochranu finančních zájmů Unie. Takže my proto předkládáme určité návrhy. Nejdříve je třeba dát eh, přístup k veřejným údajům. Jestliže toto není možné na národní úrovni, pak by do toho možná měla vstoupit Evropská unie a vytvořit eh, databázy pro eh, evropské dotace, pro výběrová řízení a také, kde by, byla uveden, kde by byly uvedeny údaje o dalším financování. A potom za druhé svoboda informací na evropské úrovni. A toto je velice důležité, aby to bylo v e, čitelných formátech. E, často se v Maďarsku říká, že, se, že dostaneme údaje, které jsou strojově čtené a potom PDF a Excely transformují na obrázky a oni nám to vlastně takto předají a potom se v tom nedá vyhledávat. To znamená, že toto je umělá záležitost, jak zpomalit vyšetřování a také přístupu k veřejným datům. Takže já doporučuji, aby bylo povinností dodávat údaje ve strojově čte, čitelném formátu a potom také eh, komercializace veřejných údajů, protože s veřejnými údaji se často v Maďarsku eh, obchoduje, například také obchodníky, eh, rejstříky a jejich zápisy, s tímto se obchoduje a vlastně se to spoplatňuje. Takže Mělo, měly by být tyto údaje daleko eh, lépe k dispozici a neměly by mít jednotlivé společnosti monopol na určitý druh veřejných údajů. Čtvrté doporučení je, aby se vytvořil eh, úřad evropského žalobce, protože místní orgány eh, nerady vyšetřují podvody v oblasti evropských fondů. Já vím, že toto je tato snaha o zřízení úřadu veřejného žalobce již trvá dlouho a my doufáme, že v, tento úřad by vyšetřoval korupci lépe než vnitrostátní orgány. A poslední doporučení se týká týká investigativního novinářství a to je to, jestliže nezávislí novináři, kteří pracují eh, na těchto tématech, by neměli být označováni za americké agenty a podobně. Děkuji vám. I, Děkuji, já začnu přísně dodržovat čas. Prosím, žádám další řečníky, aby ho dodržovali. Děkuji, Tamáši. Zejména eh, se mi líbila ta mapa, interaktivní mapa na monitorování evropských financí. To je velice dobré. Eh, velice by se mi líbilo něco takového pro celou Evropskou unii. A eh, samozřejmě vy nám dáváte určité návrhy, tak já mám také návrhy pro vás. Já bych nezahrnovala pouze nejhorší scénáře, ale také nejlepší scénáře toho, jak fungují evropské dotace. E, to by opravdu e, pomohlo e, oběma stranám. Děkuji mnohokrát. A teď si vyslechneme další, patrně nejlepší scénář od Petra Holuba z české webové stránky Echo24. Petře, prosím, požádám vás, abyste dodržoval čas, protože máme trošku sklus. A nechci, aby přišla paní předsedkyně a my jsme měli sklus o půl hodiny. Takže musíme trošku pospíšit. Děkuji. Mně to nevadí. Te, teď je mě slyšet? Jo. Tak, eh, tak já děkuji za pozvání z Evropského parlamentu a to z toho důvodu, že eh, dalo by se říci spolupráce investigativních novinářů z Česka a evropských institucí byla Eh, vždy dobrá. Tak eh, a kromě toho mám ještě jeden důvod být rád, proč jsem byl sem pozván, protože mám teď pocit, že čeští investigativní novináři a evropské instituce mají společný problém, který ještě není vyřešen. Eh, já ho řeknu na konkrétním příkladě, ale jde skutečně jenom o příklad. A ten příklad je velmi závažný. Takže Eh, Minister financí České republiky Andrej Babiš vlastní luxusní sídlo s názvem Farma Čapí hnízdo poblíž města Benešov ve středních Čechách. A před rokem 2010 přispěla na jeho stavbu částkou 2 milionů eur Evropská komise. Dnes zkoumají různé instituce, jestli se ministr Babiš nedopustil dotačního podvodu. Dotace byla určena malým a středním firmám, ovšem pan Babiš není jen ministrem financí, ale také druhým nejbohatším občanem České republiky. Patří mu holding Agrofert s ročním obratem 6 miliard eur. Auditní orgán České republiky uzavřel šetření dotačního podvodu před dvěma týdny a žádné důkazy o porušení pravidel neobjevil. Tento výsledek se dal čekat, protože šéfa auditního orgánu jmenoval před třemi měsíci ministr Babiš. Dotační podvod prověřuje také oddělení hospodářské kriminality Policie České republiky. Ovšem přímo na tomto oddělení provedl razy specializovaný protimafiánský úřad a samotný tento fakt spochybňuje nezávislost dalšího vyšetřování Policie České republiky. O případ Čapí hnízdo se zajímá také, začala ho vyšetřovat bruselská agentura OLAF. Bohužel my v České republice máme s agenturou OLAF špatné zkušenosti, nikdy se v případech korupce a zneužívání dotací tato agentura nevyznamenala. Objektivní posouzení dotace pro Čapí hnízdo se tedy dá očekávat od těch, kteří vždy kvali- vždy se snažili pomoci investigativním novinářům a tu jejich práci vlastně uplatnit v práci evropských institucí, takže se to dá čekat od Evropské komise a Evropského účetního dvora. Takže to je ten problém, před kterým teď jsme. A dalo by se říci, že my, investigativní novináři, řešíme případ, který se teď dostane eh, do evropských institucí a budou si s ním muset nějak poradit. My jsme, jak už jsem říkal, hm, měli s evropskými institucemi, tedy s výjimkou OLAFu, dobré zkušenosti. Tam je to vlastně historie, která trvá už deset let eh, a začala někdy v roce 2007, když eh, Česká republika začala čerpat eh, větší množství peněz z evropských fondů. A bruselští úředníci si v té době neuvědomovali to, co věděli čeští novináři a to, že ty peníze jdou do země, kterou z velké části ovládají mafie. Tyto mafie se utvořily na úrovni regionů nebo politických stran a těch evropských peněz se ze značné části zmocnili a tím upevnili svou moc. To si myslím, že je tak, to patří už k dějinám, není na tom nic sporného. A, ale je pravda, že právě, pardon, je pravda, že když čeští investigativní novináři upozorňovali na ty jednotlivé případy zneužití dotací, tak vlastně prošli takovou dlouhou cestu, aby se jich vůbec nějaká instituce všimla. A ukázalo se, že ani nejvyšší kontrolní orgány v České republice nemají zájem jakkoliv rozkrývat zneužívání evropských dotací. Těmi orgány byl tedy v první řadě auditní orgán České republiky, nejvyšší instituce kontroly, která podléhá ovšem ministrovi financí. Naštěstí se evropské instituce zapojily, řekněme, do toho protikorupčního tažení a ten výsledek byl překvapivě dramatický. Nevím, jestli je znám všeobecně, ale Evropská komise zastavila v roce 2012 České republice veškeré čerpání dotací ze strukturálních fondů a povolila je až ve chvíli, kdy byly podniknuty určité kroky k nápravě. Tato spolupráce na jedné straně médií, na druhé straně samozřejmě i některých českých politiků a evropských institucí vedla k tomu, že ten vliv mafií byl významně omezen v některých oblastech. Byly to zvláště oblasti dotací do dopravy, dotací do zdravotnictví a regionální dotace. Já ty detaily teď nebudu rozebírat, protože ten čas by na to nestačil. A <clears throat> přejdu jakoby k další kapitole té historie, kterou jsme zažili. Ona totiž bohužel není pravda, že by tím zásahem proti eh, neprůhlednému čerpání dotací v České republice, eh, že by se úplně zlepšilo všechno. On, ony totiž existují určité obory dotací, kterých se ten konflikt vůbec eh, nedotkl a také o těchto oborech eh, dotací by se daly vyprávět dlouhé historie. Mně se teď v tuto chvíli zdají nejproblematičtější dotace do výzkumu, do zemědělství a na podporu podnikání tam eh, nevím, nevím, do jaké míry do jednotlivých případů. Já si možná vezmu jeden takový úplně nevinný. Jo. Eh, tam eh, Evropská komise poskytla dotaci 4 milionů eur na stavbu nové pekárny BEAS v obci Chousníkovo hradiště. Investor peníze získal na nákup standardního vybavení, které ovšem označil jako unikátní inovaci. Jinými slovy, v, v regionu, kde je deset velkých pekáren, najednou byla jedenáctá. A na předsycený trh s pečivem tak s podporou Evropskou unie stoupla nová firma, která snížila ceny na úroveň, kterou si běžný podnik bez dotací nemůže dovolit. Takže je to, je to v podstatě řekl bych, nedovolená konkurenční podpora, ale placená z evropských peněz. Nemyslím si, že by Evropská komise to udělala schválně, minimálně nekontrolovala české instituce, které tuto dotaci udělili, přestože se o ní psalo opravdu hodně dlouho. Tato dotace je teď při všech těch sporech, které se o ní vedou, je na úrovni auditního orgánu. Už se dostala i tam. A protože tady se stalo to, že už v tuto chvíli předpokládáme, že auditní orgán zase selže, takže se dostane ten případ, byť je to maličkost, celkem až na evropskou úroveň. Ten problém toho auditního orgánu se bohužel vrací. Eh, po tom roce 2012, zvláště po nástupu nové vlády v roce 2013, začal auditní orgán pracovat jinak, dostal větší, větší míru nezávislosti, vyměnilo se vedení a dalo by se říci, že kontroloval evropské dotace dobře. Bohužel právě počátkem roku, jak už jsem zmínil, eh, pan ministr financí Andrej Babiš tam jmenoval nového člověka a jak tam ten člověk přišel, tak najednou auditní orgán jakoby přestává pracovat, tvrdí, že nemůže některé věci prověřit dostatečně. To samozřejmě, jak jsem říkal, bylo toto čapí hnízdo, ale nejde jenom o čapí hnízdo. Já v tom textu, který jsem teď poskytl, jsem upozornil, že jde i o výzkumné projekty, eh, eh, kdy eh, je to případ eh, nákupu magnetických rezonancí do výzkumného ústavu CEJTEK. A v tomto případě auditní orgán se postavil na stranu těch, kteří to nakoupili eh, ty, ty přístroje značně neprůhledným způsobem. Co všem u tohohle případu CEJTEK je důležité, tak eh, za to, <clears throat> že eh, celý ten eh, nákup proběhl dobře, se postavila i komisařka Korina Kretu, která si ovšem případ nějak zvláště nezjišťovala. Takže to je také další případ, který se dostane do... Pane Holube, máme posledních pár sekund. Já jsem myslel, že, máme, že mám 10 minut. Ano, my jsme to zapli po třech minutách, takže je teďka už 12 minut. Jo? Aha, takže to jsem trošku jako spletený. No, tím chci říct, eh, protože jsem to měl rozmyšlený ještě na ty dvě minuty a byl jsem přerušen, tak eh, ještě jsem chtěl říci, že bychom rádi věřili, že nám v těchto případech, které jsem vám popsal, nějakým způsobem opět pomohou evropské instituce. U toho případu CEJTEK zatím nepomáhají, ale tam si myslím, že to půjde že ta, věříme, že Evropská komise se nějak zasáhne případu Čapí hnízdo a stejně tak, že to udělá i Evropský účetní dvůr. Tady jenom poslední větu. Eh, si myslím, že trochu selhal kontrolní výbor, kde teď přednáším, protože nedávno jmenoval za člena Evropského účetního dvora Jana Gregora. Tento Jan Gregor byl šéfem certifikačního orgánu v období, kdy se ty evropské dotace kontrolovaly tak špatně, že Evropská komise musela zrušit čerpání České republice, tak tento člověk teď bude kontrolovat čerpání dotací a bude mít vliv na kontrolu v České republice. Takže tím vyjadřuju důvěru, že i nadále bude možné dobře spolupracovat mezi investigativními novináři a evropskými institucemi. Děkuji mnohokrát. Já tedy dovolím asi si glosu česky, protože samozřejmě mě to nedá, abych nemluvila také chvilku česky. Já děkuji za ten konkrétní příklad. Mrzí mě, že jsme se nedostali k nějakým systematickým závěrům, eh, které by vyplývaly z toho konkrétního příkladu, ale snad se k ním ještě dostaneme. Já myslím, že spolupráce mezi investigativními novináři a evropskými politiky eh, bude vždy jen lepší a lepší. A já se teda moc těším, pane Holub, že dostanu já osobně jako autorka absolutoria Evropské komise za rok 2014 prostor ve vašich novinách, vzhledem k tomu, že jste dostal prostor v našem výboru, tak doufám, že budu moci taky okomentovat třeba z mého pohledu některé, některé věci. A taky škoda, že jste, v tom je nějaký problém? Škoda, že jste tady nebyl včera, kdy jsme tady měli OLAF, protože pravděpodobně máte i více informací než oni, kde probíhá nějaké vyšetření, takže možná to mohlo být no, užitečné. Paní, paní předsedající, vy jste mě eh, teď vychovávala, prosím, tak já jenom připomenu, prosím, že eh, jste byla nominována. Prosím že jste byla nominována za hnutí, které řídí ten citovaný pan ministr financí Babiš. Jo? To jenom v pořádku. Já myslím, že to mý kolegové vědí, protože jsme měli možnost to věci mhm, diskutovat. Děkuji moc. Uh, so we have the third speaker, Daniel. Tak teď máme třetího řečníka, paní Danielu Schroeder, takže já vás poprosím o váš postoj, o váš příspěvek a teď zmačkneme časovač ve správnou chvíli, doufám. Eh, a inf, budete nás informovat o využívání fondu EBRD na Balkáně, což pro nás bude velice zajímavé. Děkuji. Um, ich werde auf Deutsch sprechen, also. Budu hovořit německy. Já budu nyní představovat druhou část toho, o čem hovořila Brigitte Alfred. Já jsem dostala v minulém roce stipendium od Journalist Fund. Já jsem byla dopisovatelkou v Bruselu v letech 2008 až 2012 a já od této doby se nadále zaměřuji na bruselská témata, také na hospodářská témata a motivace pro toto zkoumání v minulém roce vznikla tak, že jsem byla upozorněna na problém uhelných elektráren v Kosovu. A podle mého názoru zatím máme v evropských médiích, především německých médiích, nedostatečné zpravodajství o balkánské oblasti. Balkánské země disponují velkými zásobami hnědého uhle, uhlí, což je nejšpinavější energetický zdroj. A jsou to země, které jsou přímo na hranicích EU a nebo budou také součástí EU. Oni také již zahájí zahájily příslušné procesy. A otázky, které tady vznikly, byly, proč tyto země trvají na těchto uhelných elektrárnách, kdo bude mít profit z těchto investic do hnědého uhlí, neexistují žádné alternativy a také jaké dopady má hnědé uhlí na místní obyvatelstvo. A potom otázka zní, jak se začne s, takovýmto, s takovouto rešerší. E, e, také Eh, tady máme jednu takovou reklamu, která říká, že země mají hranice, ale příběhy hranice neznamí, neznají hranice. My jsme si vybrali tři země, kde jsme chtěli problematiku zviditelnit a to bylo Srbsko, Bosna Hercegovina a Kosovo. Došlo k eh, roce 2014 k předběžnému vyhledávání, vedli jsme interview, Libiu s příslušnými zeměmi a také jsme si prohlédli velké množství dat v databankách, jak tady v Bruselu, tak v jednotlivých zemích. A potom jsme se také seznámili s rozpočtovým plánem a podali jsme žádost o dotaci o Journalismus Fund. A potom jsme také strávili v minulém roce tři týdny. Společně jsme byli v Srbsku a potom potom já jsem byla v Kosovu a kolega byl potom v Bosně Hercegovině. My jsme vedli rozhovory s místními politiky, se zástupci mezinárodních rozvojových bank, také se soukromými investory a s lidmi, kteří žijí eh, v blízkosti těchto uhelných elektráren a nebo v oblasti, kde se nalézají hnědouhelné doly. A potom potom následoval follow-up research, my jsme napsali naše příběhy, sestavili jsme dokumentaci a v Potom jsme naše eh, texty uplatnili, byly vydány ve dvou celostátních novinách a potom také v rakouských celostátních novinách. V Bosně to bylo v hospodářském magazínu Businessia Financia, zřejmě to špatně vyslovuji a určitě toto znáte a v Srbsku to byl eh, magazín, tedy časopis Štár. A krátce k našim výsledkům. Nejdůležitější nejrelevantnější výsledky bych chtěla nyní prezentovat. Za prvé, hnědé uhlí je v těchto západo, e, západobalkánských zemí nejdůležitějším energetickým strojem. E, ale nemoci takto způsobené stojí tyto státy pětinu HDP a pouze v Kosovo, Kosovo má opravdu velice škodlivý druh hnědého uhlí a tam v Kosově je největší e, znečišťovatele v Evropě. Světová banka jednu z uhelných elektráren označila za největšího znečišťovatele v Evropě a nadále hodlá zůstat v těchto zemích hnědé uhlí Eh, energií číslo jedna, hodlají také budovat nové bloky elektráren. V současné době se již tyto bloky budují, také se zřizují nové hnědouhelné doly. Mnohé země se chtějí vyvinout v eh, exportéry hnědého uhlí, což také znamená, že pro takovéto projekty stát potřebuje peníze a žádný z těchto států peníze nemá. Si to jako ekonomická situace je špatná až strašná a potom přijdou takové instituce jako Evropská rozvojová banka pro obnovu a rozvoj, Světová banka a potom také Německá banka KFB. E, tyto banky již v minulosti podporovaly hnědouhelný sektor v těchto zemích, Eh, dokonce jedna třetina investic těchto bank teče do tradičních energií, pouze jedno procento teče do obnovitelných zdrojů. A také banka pro rekonstrukci a obvo, rozvoj věnuje pouze dvě procenta na obnovitelné energetické zdroje. A banky vůči nám argumentují, že poskytují úvěry a že chtějí tedy svými úvěry zlepšit zastaralá zařízení v příslušných zemích, takže také poskytují víceméně rozvojovou pomoc. Experti však s tímto nesouhlasí a také e, říkají, že tyto úvěry umožňují dolování hnědého uhlí velmi špatné kvality a dále to také znamená emise. A mnohé banky se dohodly, že zastaví financování eh, hnědouhelných dolů, ale dalších 200 eh, milionů bylo loni poskytnuto a bylo také řečeno, že za tyto peníze může Srbsko restrukturalizovat svůj energetický sektor, ale přesně co se má odehrát, zatím ještě nebylo stanoveno. I v Kosovu existují e, zadní vrátka, tady zatím ještě není přesně řečeno, zdali se má vybudovat nová hnědouhelná elektrárna, či se mají rekonstruovat dvě staré. A nyní tedy se uvažuje o tom, jaký projekt dostane přednost a my se také musíme podívat na vlády v těchto zemích, které vědomě ohrožují zdraví svých občanů. Tak, jak jsme to viděli na mnoha příkladech. Hnědé uhlí přináší v budoucnosti také další rizika. A jestliže tyto země vstoupí do EU, pak eh, také tyto země dostanou přísnější limity a budou muset buď to platit sankce, anebo dokonce nebudou moci vstoupit do EU. V e, tyto země také tvrdí, že chtějí dále budovat obnovitelné zdroje, protože jsou součástí energetického společenství a toto musí dělat. Ale na druhé straně si tyto obnovitelné energie nemohou dovolit, protože jsou velice drahé. Také existují národní a mezinárodní energetičtí experti, kteří potvrzují, že tyto země mají velký potenciál v oblasti větru, slunce a biomasy. Především vítr platí jako budoucí šance, kde například by se Srbsko a Kosovo se v této oblasti mohlo stát průkopníkem, ale mohlo by také zlepšit svou zaměstnanost a povzbudit své ochromené hospodářství. My jsme od Journalism Fund dostali Eh, přes 8 tisíc euro na tuto rešerši, 3,5 tisíce euro byl náš honorář a zbytek byly cestovní náklady, náklady na tlumočníky, překladatele a tak dále. A já bych chtěla říci ještě jednu větu k významu této podpory. Já pracuji jako novinářka na volné noze již několik let. Tito novináři dostávají stále více tyto zakázky, protože redakce stále šetří, odbourávají pracovní místa a nedávají k dispozici také finanční prostředky na příběhy, které jsou pracné a náročné. A na jedné straně se vytváří gest investigativní média, ovšem na druhé straně všichni musí šetřit. A podle mého názoru ještě nikdy neexistovaly tak dobré šance jako dnes, abychom posunuli žurnalismus tímto směrem, tak jak jsem toto popsala na příkladu západního Balkánu. Protože základní kompetence žurnalistiky je v rešerších a investigativně rešeršovat to je to, co novinařina může dnes dělat, ale potřebuje také na to příslušné finanční zdroje. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Daniel Schrader. Já jsem si na začátku eh, říkala, když eh, Bridget Alfter měla jeden slide, který přeskočila, tak tam bylo šťastné manželství za krize. Když jsem to viděla poprvé, tak jsem si říkala, v krizi. To znamená, že musíme usilovat o šťastné manželství mezi politiky a investigativními novináři. Ale ten význam, který jste k tomu chtěla dát, byl jiný. A myslím si, že právě o to jde na dnešním slyšení. Teď máme 10 minut na otázky a rozpravu. Jako první slovo má Julia Pitera. Děkuji, paní předsedkyně. Všechny uvedené příklady svědčí o tom, že mise investigativní žurnalistiky není vyčerpána a nikdy se nevyčerpá, o tom není pochyb. Je zde ovšem několik otázek, které určitě musí být eh, předmětem snah eh, všech novinářů i těch politiků, kterým záleží na tom, aby veřejný život byl transparentní. Já mám eh, před sebou eh, takový průzkum, který byl proveden v Polsku a výsledky tohoto průzkumu hovoří, že poklesla důvěra vůči novinářům v uplynulých deseti letech. O 10% také vzrostlo přesvědčení o neobjektivitě novinářů. Eh, o 10% eh, nebo o 9% eh, věryhodnost novinářů a tak dále a tak dále. Což svědčí o tom, že ten trend je negativní. Není možné mít investigativní žurnalistiku bez důvěry lidí. Pokud důvěry lidí nebude, tak vlastně nebude ani investigativní žurnalistika. Teď víme, že média jsou v krizi, hlavně tisk. Víme, že dochází k propouštění v redakcích a finanční tedy podmínky práce jsou úplně jiné. Eh, dřív eh, měl novinář, který byl zaměstnán eh, v deníku několik měsíců na své šetření, dostával za to peníze. Teď je to úplně jinak. Slyšela jsem, že je zde také problém s finanční nezávislostí. A nadace, která získává peníze, která financuje takovouto činnost, je určitě optimálním řešením. Pak je zde ještě jedna věc, o které jsme dnes nemluvili. Není úplně jasná struktura vlastnictví novin. S tím jsem se nedávno setkala v Polsku a není to podle mě jev, který se týká výlučně Polska. Struktura vlastnictví různými spolky a firmami velmi často vede až k politikům. A potom už to není investigativní žurnalistika. A právě to, myslím, je důvodem poklesu důvěry v novináře. Když se konkrétní média zabývají pouze nějakým konkrétním prostředím, které je v konfliktu s těmi kruhy, které vedou právě ta, tyto noviny, tak je velmi těžké si představit, že by takovéto médium si získalo důvěru. Otázka tedy je, co udělat, abychom se byli jisti, že média, především ta média, nad jejich způsoby jsme se zamýšleli, jak jim pomoci, buď přímo nebo prostřednictvím nadací, to nejsou média, která by byly v rukou politiků, kteří se skrývají za nakladateli, vydavateli takovýchto novin. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího. Omlouvám se. Petry Sarvama. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně, místo předsedkyně. Já bych pouze něco dodal k tomu, abychom pokračovali tam, kde skončila paní Pitera. Ta skončila své vystoupení velmi kritickou otázkou. Jak nebo co bychom měli udělat, abychom věděli, když eh, dotujeme nebo dáváme peníze evropských daňových poplatníků na podporu investigativní žurnalistiky v členských státech. Já bych mohl předložit eh, poměrně konkrétní nápady, protože investigativní žurnalistika podle mého názoru opravdu potřebuje naši podporu. To musíme jasně říci, protože investigativní žurnalistika není nějakou odnoží biznesu. Není to biznis, není to zisková činnost, takže nemůže být eh, nehlížena jako jakékoliv jiné podnikání. Skutečně závisí na naší dobré vůli v mnoha případech. Ale skutečná otázka je, že se musíme ujistit, abychom měli mechanismy, které všem jasně ukáží, že pokud eh, v těch médiích je nějaký příjemce, tak to musí být transparentní, musí to být zkontrolováno. Různé členské státy mají různé systémy, to je jasné, ale my jako Unie bychom neměli financovat, neměli dotovat a žádnou operaci, která nebude plně transparentní. To jsou tedy dvě různé věci. Podporujme investigativní žurnalistiku, Zajistíme ovšem, že to bude zcela nezávislá žurnalistika. Vím, že v realitě to ovšem není tak jednoduché, ale můžeme na tom pracovat, můžeme vytvářet mechanismy, abychom se alespoň na 99, neli na 100% ujistili, že nedáváme své peníze na nějaké skryté cíle nebo médiím, která jsou tajně řízená politickými rozhodovacími činiteli. Děkuji. Dalším řečníkem je kolegyně Fahaj. Bohužel bez mikrofonu. Já jsem speakerem pro kulturu v EPP a právě proto mě také zajímá financování investigativního žurnalismu, protože vlastní prostředky a finanční prostředky se na tuto činnost stále krátí a právě proto máme pocit, že bychom měli pomoci. Ale tady je také otázka, jak můžeme posílit věrohodnost mediálních prostředků, protože politické síly se snaží zdiskreditovat mediální prostředky a také jakým způsobem lze v mediální krajině posílit důvěryhodnost taky, aby se ukázalo, kdo vlastně se za čím skrývá a kdo může koho ovlivňovat, či chce koho ovlivňovat. A to si myslím, že je také důležitý bod. Já mám ale konkrétní otázku na kolegu z ECHA 24, pana Holuba vy jste hovořil o tom, že vlastně dobře spolupracujete s evropskými institucemi, jenom ne s OLAFem a mě by zajímalo, co zatím je, protože pro nás jako pro parlament je toto také zajímavá informace. Kolega Javor? Děkuji, jenom velice rychlá otázka. Já doufám, že potom bude ještě prostor na to, aby naši řečníci odpověděli. Týká se to ochrany zdrojů informací. Já se domnívám, že toto je zásadní otázka, protože tady existují velice nestejné, velice rozdílné úrovně ochrany v jednotlivých členských státech, což se úzce týká také ochrany whistleblowerů Whistleblowery se mohou obracet na, míde, na média a kontaktování whistleblowerů je součástí investigativního novinářství a vzhledem k tomu, že neexistuje eh, patřičná ochrana whistleblowerů na evropské úrovni a v členských státech je mnoho problémů, eh, tak eh, například parlament nedávno hlasoval o směrnici o obchodních tajemstvích a Přitom tady existuje obrovská nerovnováha mezi ochranou obchodních zájmů, e, není přístup k veřejným dokumentům, je ochrana obchodních tajemství a tak dále. Nicméně nemáme e, patřičnou ochranu také té druhé strany barikády. A sice whistleblowerů a e, zdrojů informací. Ano, chtěla bych dát slovo panu Holobovi, aby zodpověděl otázku, která mu byla položena, ale ostatní mohou také reagovat. Prosím. Tak eh, k tomu Olafu eh, mohu říci vlastní zkušenost, která je ovšem, myslím, dost eh, vypovídající. My jsme řešili jeden případ zneužití dotací v Ústeckém kraji a Několikrát jsme prostřednictvím zpřízněných politiků požádali OLAF, aby začal nějakým způsobem prověřovat. On neudělal vůbec nic. Eh, na, jediný, kdo se toho v, nějaké způsob, v nějakém způsobu kvalitně chopil, byla přímo Evropská komise. Já jsem se dost, ten ústecký kraj to je sídlo mafie, eh, která hm, ta měla pod kontrolou všechny evropské dotace, nakonec se to vyřešilo pomocí Evropské komise a velkých korekcí u všech těch dotací. A já, se, já jsem se zajímal, proč Olaf se o to nikdy eh, proč naprosto ignoroval, byť měl jasné, jasná upozornění, že se v tom ústeckém kraji něco děje. Já sám jsem si to vyložil tím, že Českou republiku tam Eh, tam reprezentoval nějaký pan Pejčoch a jeho otec eh, měl společné ekonomické zájmy s tou mafií Ústeckého kraje. Takže tím pádem Olaf ve u mě ztratil veškerou důvěryhodnost a od té doby nepředvedl žádný výkon, že bych, sem, že bych si mohl říci, že, udělá, že udělal něco dobře. Chtěla bych vám všem dát krátce slovo, abyste mohli ještě reagovat. Prosím. Uh, tak já můžu říct, že uh, mám radost, že máte takový zájem. Uh, možná um, mohu prohlásit, že považuji za velice důležité rozlišovat novinářství, žurnalismus a média, protože vy jste hovořila o důvěryhodnosti novinářů a tak dále. Média samozřejmě mají povinnost rychle poskytovat zprávy, což dělají, a novináři, kteří pracují pro média, jsou často pod tlakem. Někteří moji studenti, když nastoupí na nové místo, tak musí za den e, vyrobit 6 až 10 zpráv. To je jiný typ žurnalismu, než když máte čas na to, abyste se opravdu povrtala porovnávala v určitém případě, porovnávala různé zdroje, porovnávala fakta, spovídala lidi a tak dále a potom teprve publikovala. E, takže prosím, e, uvědomujme si, že média e, mají různé charaktery a existují různé typy novinářství. A všichni, kteří tu dnes hovořili, jsou, myslím, novináři toho typu, kteří si dávají na čas a snaží se využít svého času k tomu, aby probrali věc do hloubky a důkladně. Právě o takovémto typu novinářství tu dnes hovoříme. Okay, so... Ano, děkuji vám. Nejdříve bych se chtěla vyjádřit k transparentnosti médií. To je velice důležitá záležitost a jde to nad rámec toho, kdo je majitelem určitých eh, vydavatelství. Můžete mít eh, transparentní vydavatele a majitele, ale jeho příjmy mohou pocházet z 99% z vládních zdrojů. My máme v Maďarsku určité společnosti, mediální společnosti, které jsou zřízeny jenom proto, aby utráceli rozpočet PR na PR maďarské vlády. A jestliže EU eh, e bude dotovat investigativní novináře, pak by to měly být neziskové organizace. Takže my jsme neziskovou organizací, naše organizace je vlastněna lidmi, kteří tam pracují, my nemáme zvláštního vlastníka, to znamená, že tato organizace byla zřízena lidmi, kteří tam také pracují, je to nezisková organizace, to znamená, že my nemůžeme vytahovat zisk z této činnosti a nemůžeme také akceptovat žádné politické financování. My každoročně zveřejňujeme zdroje našich příjmů. To znamená, že postupujeme transparentně v oblasti příjmů společnosti. Paní Schröder? Já se chci ještě vyjádřit k důvěře. Předtím se také řeklo, že lidé již nemají důvěru v média. Já to vidím stejně jako Brigitte. Musíme rozlišovat média a novinářství. Uh, a jestliže důvěra již neexistuje, tak jak ji novou získáme, protože funkce tisku je nesporná, o, tisk také dává informace, kdyby neexistoval tisk, tak by nikdo nevěděl, co se dohrává v Bruselu, o čem rozhodují instituce, my ty tyto zprostředkovatele potřebujeme. A důvěra existuje jenom tehdy, jestliže budou také dobré příběhy a kvalitní příběhy a to je můj apel a také cesta, kterou by se měl žurnalismus ubírat. My bychom měli a také pra, pracujeme dohloubky detailně a také svědomitě a my také rozesíláme zprávy do světa, které jsou pečlivě zrešeršované. Děkuji vám. Já Doufám, že všichni jsme se nyní poučili. Já se domnívám, že tuto otázku musíme dále sledovat, protože my sami máme velký respekt před eh, novinářskými výkony, především eh, v souvislosti s evropskými fondy. Jsme zjistili, že novináři nám dávají důležité informace a jsou daleko blíže u zdroje než my. Proto vám děkuji za vaši účast a za vaši práci. A tím se dostáváme k druhému úkolu, k druhému panelu. Watchdog, nevládní organizace, já vítám mezi námi pana Dolana z Transparency International, pana Pižouna z, European Observatories, o, o, observatoře pro evropské korporátní záležitosti a pan Dings ještě je mezi námi. Pan Dolan začíná, prosím. Já, já. Promiňte, já jsem udělala chybu, já jsem měla udělat slovo Ines. Thanks. No, uh, thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Karol Dolent, jsem ředitelem kanceláře EU Transparency International. V těch několika minutách eh, vám eh, chci načrtnout takovou představu, co dělají eh, nevládní organizace, pokud jde o finance a o jejich hlídání. Několik mýtů o těch hlídacích psech, abych tak řekl. My i ostatní nevládní organizace děláme dlouhodobou práci, která je založena na důkazech, hlavně pokud jde o složité otázky, jako jsou strukturální fondy EU a veřejné zakázky. K tomu potřebujete důkazy a dlouhodobou perspektivu. Být hlídacím psem znamená eh, být pořád v opozici nebo eh, v ofenzivě, to je další z mýtů. Tak to není. Tak eh, to není rozhodně pravda když eh, skončí potom ten skandál v médiích, tak pořád ještě pokračuje sledování politiků, abychom zjistili, že skutečně dochází k nápravě. Kde jsou tedy tito hlídací psy? Jsou všude na světě, jak vidíte tady na této mapě, ty modré země, to jsou země, kde tedy působí Transparency International, kde má své národní úřady. Máme teď 25 eh, národních eh, úřadů v 28 členských státech EU. Chybí jenom Chorvatsko, Polsko a Malta v současné době. Další věc, kterou dělají organizace občanské společnosti a přináší, je to, že přináší s tou přidanou hodnotu. Nejdůležitější věc zde je hovořit o sociální zodpovědnosti, protože samozřejmě je zde spousta institučních institucionálních hlídacích psů, jako je například účetní dvůr nebo OLAF, jak se zde říkalo před chvílí, ale to je už zase jiné téma. Ti často řeší porušení účetních nebo právních norem, zatímco my řešíme překročení sociálních norem, takové věci, jako jsou střety zájmu a tak dále. Nejlepší definice sociální zodpovědnosti je od jedné eh, rumunské mm, výzkumnice, která říká, že je to jen malý, malá část eh, těch evropských fondů, které byly směřovány pro sicilské a bulharské projekty, byla vynaložena pouze na hodnocení těchto projektů a všechny tyto výdaje by mohly být eh, prezentovány okamžitě na internetu. 30 let šetření nevedlo vůbec k tomu, co by rovnou mohli říct obyvatele těch sicilských vesnic, k čemu ty peníze byly určeny a k čemu nakonec byly doopravdy použity. Já si myslím, že to je nejlepší popis toho, co se rozumí tou sociální zodpovědností a rolí nevládních organizací při odhalování korupce při práci s evropskými fondy. My jako Transparency International děláme monitoring. Víme, že největším rizikem jsou veřejné zakázky všude ve světě, pokud jde o korupci a hlavní problém je, že tam dochází ke střetům mezi veřejnými orgány a skorumpovanými společnostmi. Takže jak se tomu může zabránit? Transparency International před pár lety přišla s nástrojem Integrity Pack. A to jsou vlastně pakty, které uzavírají jak veřejné orgány, tak i firmy a je to monitorováno nezávislou třetí stranou v mnoha případech je to Transparency International, může to být nějaká jiná nevládní organizace, nezávislý auditor a tak dále. A začali jsme to implementovat všude ve světě, začali jsme to dělat teprve nedávno systematicky v Evropské unii Já jsem velmi ráda, že tento rok společně s DG Regi a Evropskou komisí máme pilotní projekt, kdy budeme mít 15 integrity PKC v 11 členských státech, které vidíte na této mapě. Myslím si, že je to důležitý prvek monitoringu především evropských strukturálních fondů ze strany občanské společnosti a nevládních organizací. To je intenzivní, technická, úzce chápaná zodpovědnost, ale pak jsou zde další věci, které můžeme dělat, můžeme přinášet také širší zodpovědnost. Uvedu zde příklad eh, z naší národní z našeho národního působiště eh, v Maďarsku. Máme zde i příklady z jiných členských států, ale toto je tedy obzvláště živé. Vytvořili nový online nástroj, aby pomohli občanům a také novinářům identifikovat rizika v různých fázích výběrových řízení, veřejných výběrových řízení. Je to tedy otevřeno pro novináře, především pro novináře, kteří mohou psát příběhy o věcech, které byly odhaleny. Ten, ten obrázek, který zde máte, to je národní památka, Eh, hrad Garden Bazar eh, v Maďarsku. Tam jsme zjistili díky tomuto onlineovému nástroji, že je tam spousta pochybných výběrových řízení spojené právě eh, s tímto monumentem, s touto památkou. Často nebylo výběrové řízení ani vypsáno, nebo naopak zde byla výběrová řízení vypsána na věci, které už byly teoreticky uskutečněny v minulosti. Novináři psali o těchto záležitostech. Veřejné orgány tomu tedy nevěnovaly příliš velkou pozornost, ale to je zase jiné téma. To je tedy dobrý příklad toho, jak Monitoring ze strany nevládních organizací může pomoci novinářům identifikovat a psát příběhy. Hodně jsme hovořili o investigativní žurnalistice. Naše organizace spolupracují s investigativními žurnalisty a to je také důležitý způsob, jak zajistit odpovědnost pokud jde o vynakládání prostředků, Viděli jsme zde další obrázek, to je Maďarská národní banka, to je velmi aktuálně relevantní příklad. Maďarská národní banka použila jisté projekty, aby dostala peníze do nadací, které velmi často investují do soukromých eh, iniciativ, eh, nakupují například eh, umělecká díla pro lidi, kteří tedy jsou eh, zapojeni do této banky a tak dále. A právě naše národní kancelář zažalovala v roce 2014 Maďarskou národní banku a pracuje společně s novináři, poskytuje jim právní poradenství a další podporu, aby se tyto informace dostaly k veřejnosti. To tedy není přímo, nebo nesouvisí to přímo s evropskými fondy, ale některé věci, které zde banka, Maďarská národní banka dělá, jsou přímým porušením evropských pravidel. Benedikt se zmínil o whistleblowerech. Já si myslím, že to je také zásadní Organizace občanské společnosti se na ně spoléhají, počítají s tím, že jim poskytnou informace a pracují s nimi na tom, aby dostali odpovídající informace a podporu, aby kontaktovali úřady, aby ty informace se dostaly do tisku a tak dále. Máme velmi dobrý příklad z České republiky, kde jsme byli konfrontováni s někým, kdo nám ukázal dokumenty které svědčily o tom, že velmi velká veřejná zakázka, asi 4,5 miliard Jednalo se o, o odstranění ekologických škod, takže to bylo tedy velmi nafouknuto. My jsme tedy pracovali s tím whistleblowerem, vedli jsme taky veřejnou kampaň a podařilo se nám tuto smlouvu zrušit. A ta nová smlouva byla uzavřena za mnohem menší částku, než, než byly tedy těch původních 4,5 miliard. Na závěr bych se rád zmínil o iniciativě, kdy si uvědomujeme, že potřebujeme větší spolupráci, s investigativními novináři všude v Evropě. Novináři potřebují přístup k těm historiím nebo k těm příběhům o korupci. Takže máme European Corruption Observatory, kterou jsme vytvořili. Když jdete na naši stránku, tak se na to můžete podívat. Tam se sbírají příběhy ze všech 28 členských států. Je to nástroj, který z dlouhodobého hlediska by měl Um, usnadnit spolupráci investigativních žurnalistů eh, s organizacemi občanské společnosti. Často se jedná o stejné případy, fungují i přeshraničně a novináři tak mohou spolupracovat. Máme také webovou stránku Ekomač, ta umožňuje těm, kteří pracují na korupčních případech, aby našli jeden druhého, aby se propojili prostřednictvím této stránky. Na závěr pár stručných doporučení, co by Evropská unie mohla dělat a myslím si, že jsou zde tedy alespoň tři oblasti, kde by Evropská unie mohla pracovat, kde by mohla eh, podporovat eh, naše organizace jako hlídací psy. Měli bychom také Mohli by se investovat do technických kapacit, to znamená především tedy expertíza, kterou potřebujete, když pracujete na veřejných zakázkách, nebo také používání digitálních nástrojů, získávání dat z databází na národní úrovni, všude v Evropě, jejich propojení, jejich hledání a tak dále. Dále potřebujeme také větší podporu pro whistleblowery, jak právní podporu, tak právní ochranu pro ty, kteří přicházejí s informacemi, velmi často víme, že v Evropě je jejich právní ochrana těchto whistleblowerů velmi nízká a odrazuje to od toho, aby přicházeli s těmito informacemi, aby je zveřejňovali. Potřebují také infrastrukturu. A infrastrukturou mám na mysli podpůrná centra, kde mohou získat podporu, pomoc a kde vidí lidskou tvář. A konečně, a myslím si, že to už zde zaznělo, takže se u toho nebudu příliš dlouho zdržovat, ale Evropská unie by mohla investovat do podpory investigativní žurnalistiky, ale také do spolupráce mezi investigativními žurnalisty a organizacemi občanské společnosti, protože si myslím, že pouze v takovéto spolupráci se nám podaří opravdu vykořenit korupci všude v Evropě. Děkuji. Děkuji vám za váš příspěvek a nyní pan Pižon. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Já bych na úvod chtěl poděkovat výboru rozpočtové kontroly za pozvání na, na tuto velice důležitou diskuzi. Uh, ta verze eh, mého projevu, kterou jste dostali, je poměrně zastaralá, takže prosím, dávejte pozor, jsou v tom rozdíly. Eh, já bych chtěl eh, nejprve začít tím, co vlastně CEO dělá. Jsme observatoř, která se snaží zkoumat vliv společností a lobistických skupin na evropskou politiku. Jsme poměrně malí, máme 15 zaměstnanců, polovinu v Bruselu a polovinu v členských státech, tak abychom vlastně si uchovávali kontakt s realitou. Bojujeme proti tomu, aby politika byla ve vleku komerčních zájmů. Bojujeme za alternativní politické návrhy tam, kde je to možné nebo relevantní, neboli tam, kde vlastně máme co říci. A bojujeme za lepší integritu eh, regulací eh, z evropských institucí samotných. A tuto část ještě rozvedu později ve svém projevu. Jsme výzkumná organizace v tom smyslu, že produkujeme informace a spolehlivita a přesnost těchto informací je zásadní pro naši důvěryhodnost. Chtěl bych eh, zareagovat na to, co tu bylo řečeno předtím o novinářství. Novi- není problém v tom, že novinářství není nezávislé, ale problém je opravdu s kvalitou. Kvalita stojí peníze a pokud máte nějaké médium, které eh, má primárně komerční a politické cíle, tak kvalita je brána jako, eh, jako náklad a nikoli vnímali jako pozitivum, jako přínos. A myslím si, že eh, tady musí dojít k určité veřejné intervenci. Eh, domnívám se, že nezávislost neexistuje jaksi sama o sobě abstraktně. Eh, nezávislost je relativní, nechceme zakazovat určité politické projevy, zkrátka proto, že je nemáme rádi, protože jinak si zaděláváme přesně na ty problémy, eh, proti kterým bojujeme. Jsme tedy výzkumná organizace, ale zároveň jsme politická organizace, což je vidět z našeho výběru témat. Zabýváme se firemním lobbyingem, ne jakýmkoliv lobbyingem a doufáme v nastavení rovnováhy mezi komerčními zájmy a zájmy zbytku společnosti v evropské politice. Jaké jsou finanční zájmy eh, evropských institucí? To je zajímavá otázka. Eh, nemyslím si ale, že tuto otázku lze oddělovat od zamýšleného účelu eh, těchto financí a od zamýšleného účelu pravomocí zkoumaných institucí Evropské unie. Já bych se chtěl zastavit u příkladu z mé práce. Možná už jste o něm trochu slyšeli, protože vám o něm často píšu v průběhu e, procedury absolutoria. A je to e, politika nezávislosti Evropského úřadu bezpečnosti potravin. EFSA je kvazilegislativní orgán, takže pozitivní hodnocení rizika je nutnou podmínkou pro to, aby jakákoliv potravinářská společnost získala povolení k uvedení svého produktu na trh, ať už jde o aditivum, nebo pesticid, nebo genově, eh, geneticky modifikovaná obilovina a tak dále. Nicméně stovky vědců, se kterými EFSA spolupracuje, v rámci vědeckého panelu a pracovních skupin nejsou vůbec placené. Ti pouze dostávají proplacené výdaje. E, kromě toho e, tato agentura neprovádí svůj vlastní výzkum, na to nemá, na to nemá rozpočet, ale e, pracuje na základě žádostí těch společností, které potřebují schválit svůj produkt. Tyto žádosti e, obsahují vědecké studie e, zadané těmi společnostmi a ty samozřejmě potom nikdy neřeknou, že s tím produktem je něco špatného. Jinak by je do té agentury nemělo ani cenu posílat. EFSA potom doplní tuto studii o dostupnou vědeckou literaturu, tak jak je eh, jim k dispozici, tady nechci zabíhat do detailu, ale každopádně čistě z finančního hlediska to vypadá jako dobrý obchod. EFSA získá špičkové experty a výzkumné výsledky zadarmo, ale víte, co říkají ekonomové o tom, co je všechno zadarmo. Za i kvalifikované vědce musí někdo platit a to je patrně ten důvod, proč mezi vědci je tolik střet, střetů zájmu. Většina finančních střetů zájmu je E, dokumentována v agentury a e, vycházíme z kontraktu těch vědců, kteří pracují pro EFSA. No ta situace je ještě horší. Firmy musí vynakládat peníze na studie, e, které vlastně preferují velké firmy před malými a středními podniky a e, údajně potom obsahují obchodní tajemství, říká EFSA. Ta studie je potom tajná, nemůžete se do ní podívat, jestli zjištění z ní plynoucí jsou pravdivé. A proto e, EFSA e, vlastně není příliš oblíbená ve vědecké komunitě, protože žádný vědec si nemůže ověřit, zda disponuje pravdivými údaji. Vede to tedy k situaci, jako je to probíhající drama glyfozátu, kde vědecký proces je naprosto zablokovaný, protože nezávislí vědci a instituce, jako je Mezinárodní agentura výzkumu rakoviny, nemají přístup k datům EFSA a dalších veřejných regulátorů, k těm datům, které tyto orgány použily. Nezbývá tedy nic jiného než politika k vyřešení této debaty. A je zapotřebí najít eh, způsob politické debaty o technických otázkách, dát dohromady klíčové eh, prvky, o kterých je potřeba debatovat. To by bylo mnohem zajímavější. Tento proces je tak viditelně slabý, že Evropská unie se dostává do neobhajitelné pozice. Stále máte pocit, že peníze, které ušetří EFSA za přístup k expertům a datům, že jsou to jaksi dobře ušetřené peníze nebo špatně ušetřené peníze. Bylo by samozřejmě nesmyslné navýšit EFSA rozpočet a přitom nevyřešit její problém s nezávislostí. Netvrdím, že centralizovat všechno, internalizovat by bylo řešení. Chtěl bych pouze říci, že vytvořit administrativu s velice důležitou regulatorní pravomocí a velice malým rozpočtem rozpočtem, to je recept na katastrofu. Na druhou stranu, při té slabé administrativě je velice dobrou zprávou, že tady vlastně jsou dva cíle. Kdo, kdo by nebyl rád za pomoc zadarmo? Firemní lobbying je samozřejmě zapojen do práce evropských institucí. Jde tady o evropské dotace a fondy. E, předpokládám, že o tom e, víte. E, já jsem slyšel o skvělé práci skupiny farmsubsidy.org, která se zabývá příjemci společné zemědělské politiky. Tam je mnoho informací, například to, že příjemci těchto dotací je zhusta nepotřebují, jako britský monarchy nebo malé společnosti jako mysli zatímco ti, kteří je potřebují, zejména rodinné farmy, ty eh, nedostávají eh, dostatek, pokud vůbec něco. V CEO se také zabýváme, podle mého, na, můj vkus ne moc, ale zabýváme se firemním lobbyingem ohledně projektu Horizontu 2020. To nejsou malé peníze, to je třetí největší evropský rozpočet, 70 miliard v letech 2014 až 2020 a e, zdá se, že převážná část těchto financí e, jde na dotace do průmyslu, které negenerují příliš mnoho výzkumu navíc. E, z poslední doby mohu uvést příklad veřejného, partnerství veřejného a soukromého sektoru v inovativní medicíně mezi Evropskou komisí a farmaceutickým průmyslem což stojí Evropskou unii eh, přes 2,5 miliardy od roku 2008. A zůstává otevřená otázka, zda to vůbec vedlo k nějakému výzkumu. A skončil bych v obecnějším a političtějším duchu, vlastně řeknu svůj osobní názor. Přílišný eh, vliv firem na evropskou politiku je sice nepřímý, ale myslím si, že je významný. Napadají mě tady tři oblasti, tři body. Za prvé cena špatné regulace. Těch máme eh, hodně příkladů. V nedávné době eh, k tomu mohu, může potom hovořit můj kolega z dopravy a životního prostředí. Takovým příkladem je špatná metodologie stanovování cílů v biopalivech. To vytvořilo z ničeho nic velice vlastně zničující sektor, což se nemělo stát. Komise teď říká, že tyto cíle úplně zruší do roku 2020, což by bylo skvělé. Za druhé je to cena neregulace tam, kde by byla potřebná. Tady existuje velice zajímavá analýza, která spočívá v měření nákladů na příležitost oproti neregulaci. Zkrátka, když se z trhu stáhnou vedlejší produkty, aby se bojovalo proti oligopolům a kartelům, tak se to eh, projeví v obrovské míře ušlé inovace. Eh, k tomu bych chtěl říci, že to je spíše pro Evropskou komisi, ale eh, kartely mohou být mnohem něčím více než dohodou o cenách. Klasicky cena neregulace je poměrně e, očividná, všichni e, víme, o co jde. Můžeme si představit například nedostatečnou regulaci bankovních aktivit a finančních spekulací, které odstartovaly finanční krizi v roce 2008. Jejichž náklady jdou teď do e, biliard a trilionů. Potom eh, nedostatečná regulace ohledně daňových úniků, která podkopává sociální systémy v celé Evropě. Trvalo několik desetiletí, než eh, se začal eh, regulovat používání tabáku, přestože víme, že, polovina kuřák, že polovinu kuřáků kouření zabije. Potom velice pomalu probíhá regulace toxických chemikálií, teď probíhá obrovská bitva ohledně regulace endokrinních disruptorů na evropské úrovni a pak je to ne- nemožnost nastavit environmentální podmínky pro dotace, protože eh, dochází ke kolapsu biodiverzity. Já mohu uvést velice lokální příklad. Ulice v Bruselu jsou stále ještě zanesené emisemi z fosilních paliv a letošní duben eh, byl nej- nejteplejším v historii. A e, Dále je tu neschopnost politiků e, produkovat legislativu, která by sloužila evropským veřejným zájmům a to kvůli chybám v samotné evropské struktuře, e, kde lobbysté mají velký vliv. Jsou samozřejmě i protipříklady, mohu vzpomenout určité, určitá vítězství na evropské úrovni, která nechci nějak zlehčovat. Nechci ale hovořit příliš o politických důsledcích neschopnosti Evropské unie eh, zabránit eh, finančním katastrofám v uplynulých letech. To máme, eh, které vedou potom k politickým převratům. Podívejme se na Řecko, podívejme se na Rakousko teď nedávno, na Brexit. Podívejme se na případ paní Le Pen, která vyhrála, evropské volby, vyhrála volby ve Francii bez jakéhokoliv programu jiného, než že bude bránit eh, francouzské pracovníky, zaměstnance a že eh, odejde z eura. To patrně stačí ke zvolení ve Francii. Eh, tak já doufám, že jsem jasně ukázal, že chránit politiku před firemním lobbyingem, e, investování do nezávislých expertů a kvalitního novinářství je v zájmu e, ochrany finančních, e, ochrany finančních zájmů Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám a nyní máme před sebou posledního řečníka, což je pan Dings, výkonný ředitel v oblasti dopravy a životního prostředí. Děkuji vám za tuto příležitost eh, hovořit k vám a také za zorganizování tohoto slyšení. Je opravdu skvělé, když můžeme přemýšlet e, o naší spolupráci. A já vedu dopravu a e, životní prostředí. Máme 50 členských organizací v 20 zemích, 27 e, evropských zemích já ještě se chci vrátit k tomu, co řekl Karl z Transparency International. My většinu času netrávíme tím, že bychom se snažili odhalovat eh, skandály, ale my zpracováváme detailní analýzy a snažíme se na ně upozornit veřejnost. Občas se někdy něco vyvrbí a já také se ve svém projevu zmíním o aféře Diesel. My jsme financováni grantem eh, Life Plus a také zde máme dvě reakce, když toto lidé zjistí, kým jsme financováni. První reakce je, že musíte být miláčkem komise, ale to si nejsem jist. A ta druhá reakce je protichůdná. Lidé říkají, no to je divné, že komise financuje tyto lidi, kteří jim stěžují život. Takže tady máte úplně protichodné názory lidí, ale ti, kteří eh, nezaujímají žádné vyhraněné stanovisko, jsou toho názoru, že je dobré být veřejně financován a také vyjadřovat své vlastní názory. My musíme říci, já musím říci, že možná není nejlepší nápad na světě dávat dávat eh, velký vliv bonvivánům. My jsme také eh, velkými příjemci a rádi s nimi spolupracujeme a je také možné, že se s nimi daleko lépe spolupracuje než s vládami, které vyžadují dokumentaci, ale já si myslím, že opravdu je dobré mít veřejné fondy pro naši práci. A jsou tady právě i organizace, které takto fungují podobně jako my a tato práce je mimořádně důležitá. Takže co jsme dělali při dozoru nad evropskými fondy, tak tady jsme se zaměřili především na letectví a dopravu. Naši kolegové z Bankwatch se zaměřují daleko více na specifické dopravní financování. My bohužel máme málo případů, ale je to otázka především zdrojů. Naši členové jsou také aktivní v této oblasti, také maďarský člen, maďarský člen udělal velkou práci, když se ukázalo, že e, fondy se nedostanou k určeným příjemcům, také o něčem podobném e, nás informoval maďarský člen. Takže se eh, právě postavila ve Španělsku dlouhá síť pro vysokorychlostní tratě, ale eh, mají pouze čtvrtinu cestujících ve srovnání s Francií. A nyní se chci ještě vrátit k Dieselgate. To není nic nového. První naše zpráva ukázala, že výrobci aut nesledují přesně pravidla, nedodržují pravidla a optimalizují své testy. V minulém desetiletí se intenzita tohoto chování zvýšila a to také souviselo s vydáváním dalších předpisů a e, to vedlo k tomu, že tyto předpisy byly stále více obcházeny a to především za posledních pět let. Ironicky 14. E, září, než EPP vydala své námitky, jsme tady v parlamentu řekli, že 9 z 10 aut neplní předpisy, jestliže jsou v terénu. O čtyři dny později Eh, to nikoho v té době nezajímalo a po čtyřech dnech EPP eh, udělala velkou deklaraci, která vliv měla. Oni řekli něco trošku jiného. Oni totiž také měli možnost zvednout hůl, kterou my jsme v rukou neměli. Ale ještě důležitější bylo, že žádná z evropských vlád eh, nás nechtěla poslouchat. My jsme okamžitě viděli, že se je jedná o velkou věc. Neustále u nás začal zvonit telefon, my jsme eh, zodpovídali eh, různé telefonní rozhovory, sdělovali jsme, eh, sdělovali jsme, jak jsme na to přišli a také jsme konstatovali, že 25% dýzlových aut vede k 70% úmrtí a bylo to opravdu zničující pro Evropany, že toto odhalili Američané. My jsme se v první den rozhodli, že nebudeme tlačit pouze na Volkswagen. My jsme věděli, že se to netýká pouze jednoho výrobce a, pou, a také ne jedného polutantu. A my jsme měli určitá pravidla pro eh, evropský trh, ale 28 eh, vnitrostátních pravidel, za které zodpovídaly jednotlivé členské státy a členské státy obhajují eh, svůj vlastní průmysl ve srovnání s průmyslem jiného členského státu. A tato situace samozřejmě nadále trvá. Německo ukazuje na Fiat, Fiat ukazuje na Německo, Německo ukazuje na Francii, Francie ukazuje na oba a je to prostě ostřesné divadlo. To je to, co jsme, na co jsme poukázali, že tento patchwork národních prosazování práva, že toto je hlavní důvod, proč eh, tuto situaci odhalili američané a že nadále v, evropské, eh, v Evropě eh, jsou lidé ohrožováni emisemi z aut a že tedy potřebujeme evropskou regulaci. My jsme těsně spolupracovali s komisí, a zpracovávali jsme návrhy, jak zřídit takovýto dohled. Nyní probíhá legislativní proces, jde to stuha a pomalu, ale zdá se, že regulace přijde a zdá se, že Nissan a také Renault se dostane nad pod 70%, dajm se dostane po 10% eh, a stupňů a také Fiat eh, eh, ukazuje se, že tedy technické kontroly u Fiatu vlastně skončí na, po 22 minutách. Takže do posud nikdo, ani jediná vláda oficiálně neobvinila žádného výrobce, že používá podvodné testy tak, jako to bylo u Volkswagen. A my se domníváme, že to není správné. A já se domnívám, že toto souvisí také s tím, že právě máme především prosazování zákonných předpisů na vnitrostátní uh, úrovni. Ale nemáme pouze Dieselgate eh, aféru, ale také by, eh, aféru v oblasti biopaliv a to je používání biopaliv eh, v u paliv a to vedlo také k obrovskému používání palmového oleje. Polovina palmového oleje mizí v palivech pro auta a také palmový olej třikrát více znečišťuje než fosilní paliva. Takže my provádíme tyto klimatickou politiku, která vede ještě ke zhoršování situace po celém světě. A to je ještě druhý skandál. My se nalezáme ve stejné situaci jako s Volkswagenem. My jsme předložili tyto důkazy, my říkáme, že se musí něco stát, ale zřejmě to není dostatečně dramatické a nikdo se k tomu zatím nechce vyjádřit. Takže klíčové eh, poučení. Takže my se musíme posunout od hardware eh, spendingu k eh, software spendingu, to znamená, bychom se měli posunout k vydávání výdajů a financování především soft skills. A potřebujeme také transparentnost údajů. To je velký problém, který, když eh, hovoříme o údajích, tak tato často nejsou transparentní a my potřebujeme také rozpočty pro provádění. A rajčané to dělají lépe. Oni okamžitě zpracovávají potom e, rozpočet tak, aby příslušná agentura mohla provádět to, co se po ní žádá. A v neposlední řadě zdroje. Já si nestěžuji na naši situaci, ale podívám se, se na to, co se odehrává na národní úrovni, tak financování eh, watchdogů a podobných organizací se stále snižuje, protože opravdu tyto organizace platí svým lidem stále méně a přesto je musí spouštět, protože nedostanou žádné finance z veřejných zdrojů. To je velký problém a my v současné době také sbíráme zdroje tak, abychom mohli podpořit naše národní členy. Tak by to nemělo jít, ale je to nutnost, kterou vidíme. Jestliže můžete tuto situaci určitým způsobem napravit, aby nedošlo k erozi národních zdrojů pro veřejné novináře činné v této oblasti, to by, by to bylo dobré. Děkuji vám, opravdu jsme se dostali daleko a nyní jsme prošli mnohá témata a hovořilo se o boji proti korupci, také se hovořilo o evropských fondech a já chci také panu Pižoudovi říci, že jsme se zabývali v EFSOU a těmito záležitostmi a dospěli jsme ke zlepšení situace. Chtěla jsem také upozornit na to, že o těchto témat tématech, na těchto tématech již pracujeme. Není tomu tak, že to zjišťují všichni mimo nás. Já se domnívám, že situace se zlepšila i u IMI. My jsme se podívali, co IMI financuje a my jsme opravdu tlačili na IMI a viděli jsme, že se tam provádí také základní výzkum, základní výzkum nemocí, který by bez evropských peněz nemohl být prováděn. E, my jsme se dívali na to, na co tyto společnosti dostávají peníze na vědu a musím říci, že jsme s touto formou financování byli docela spokojeni. Já bych chtěl dát, dát slovo zpravodaji. Uh, Jen stručná připomínka, pokud jde o aktivity nevládních organizací a problémy. Zmínila se to spousta věcí, včetně problematiky financování. Já nejsem v evropské politice tak dlouho, abych se díval zpátky 15 nebo 20 let, ale myslím si, že je zde něco nového, co prožíváme v různých členských státech. Kromě nefinancování nevládních organizací nebo komplikování právního prostředí pro nevládní organizace, teď zažíváme přímé politické útoky na nevládní organizace a celý tento sektor v některých členských státech v souladu s těmi antidemokratickými trendy, které pozorujeme v některých členských státech. Tím chci jen říci, že vy jste se všichni zmínili o tom, jak je důležité, aby nevládní organizace působily na to, aby rozhodování bylo na evropské úrovni transparentnější, ale musím zdůraznit, že v některých členských státech nevládní organizace hrají klíčovou roli při ochraně demokratických institucí a demokratického systému protože vláda teď hodně bojuje proti těmto demokratickým institucím, demokratickým praktikám i nevládním organizacím. A Evropská unie nebere v úvahu na odpovídající úrovni důležitost nevládních organizací. A je to velmi citlivá politická otázka. Já zde nechci otevírat tuto diskusi, ale myslím, že je to nová věc, která se zde objevuje i na evropské úrovni. Dříve či později budeme muset reagovat na tento vývoj v některých členských státech. A kromě financování musíme také chránit občanskou společnost a nevládní organizace proti politickým útokům. Tak já bych ještě chtěla eh, upozornit na to, že eh, evropský rozpočet už teď silně zohledňuje nevládní organizace. Nevládní organizace jsou dokonce součástí eh, implementace prostředků. Například v zahraniční oblasti nevládní organizace se podílejí na implementaci, jsou velice důležitým partnerem. A víme, že jsou tu také příspěvky na provozní náklady e, pro organizace se sídlem v Bruselu. Tyto peníze jdou potom dále. Já jsem se tím velice intenzivně e, zabývala. Na sliše... E, spořádala jsem slyšení na toto téma. Evropský rozpočet dává více než miliardu na nevládní organizace. Patrně jedna miliarda nestačí. Pokoušíme se zjistit, kolik to doopravdy je. Myslím si tedy, že ze strany EU nevládní nevládní organizace mají takové zacházení jako sotva v nějakém členském státu. Náš problém eh, je v tom, že s našimi kompetencemi nemůžeme všechno vyřešit. To musí příslušná občanská společnost na daném místě. Eh, já si, si myslím, že zkrátka není možné říkat, že neděláme vůbec nic. Průmyslová eh, lobby, proti tomu se musím opravdu bránit, protože jsou tu zájmy na straně průmyslu a zájmy na druhé straně. Eh, je to mnoho pracovních míst pro eh, občany v našich členských státech, kteří nemají vůbec pochopení, když my tady děláme věci, které zase přímo v jejich místech eh, jsou škodlivé pro jejich potřeby a zájmy. A v minulosti při legislativě to bylo často tak, že že vlastně musíme vnímat, já jako zvolená poslankyně musím vnímat obě strany, protože existují legitimní zájmy průmyslu a ta politická hra spočívá v tom, aby každá strana byla vyslyšena, abychom my, se, eh, abychom my chápali svou práci a aby nevznikaly rozpory. Eh, pokud se nikdo nehlásí o slovo, eh, tak bych ráda přikročila ke třetímu panelu, protože jsme trošku v časovém presu. Eh, ta třetí část bude eh, uvedena kolegyní Ayala Sender. Ines, prosím. <clears throat> No, děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že budu moc mluvit a moc toho nekašlat. Omlouvám se za to, že jsem trochu nastydla. Ten třetí panel má za cíl udělat si takovou obecnou představu o finanční struktuře, struktuře financování a jak to vypadá v těch médiích, které mají část evropského financování i v dalších médiích, která vystupují právě jako ten evropský sdělovací prostředek, který očekáváme. Problém, který máme s médií, je ten, že neexistuje v podstatě žádný evropský sdělovací prostředek, který by byl občany uznáván jako evropský sdělovací prostředek. Tak eh, nejvíce se tomu blíží Euronews, eh, alespoň tedy pro ty z nás, eh, kteří cestují. Často, když přijedete, tak první věc je, že než se připojíte k internetu, tak si pustíte televizi a často tam není třeba španělská televize, tak si pustíte Euronews. Tak nás také zajímalo, jak s evropskými prostředky nebo nakládáme, jak vytváříme tuto viditelnost, nebo jak občanům poskytujeme pohled na Evropu. My všichni samozřejmě jsme pro aktivity novinářů, pro ta uskupení novinářů, všichni bychom na tom měli pracovat. Ale tady už se říkalo, že jedna věc jsou média a druhá věc jsou novináři a jejich uskupení. Důležitá je transparentnost v takových případech jako LuxLeaks nebo Panama Papers. Já jsem ze Španělska, tam jsme se setkali třeba se situacemi, kdy média zmanipulovali realitu zcela brutálním způsobem. Tak tomu bylo například v případě atentátu z 11. března. A došlo k tomu, že občané začali mít nedůvěru k investigativní žurnalistice, protože je začali obvinovat eh, z manipulace s realitou. My bychom byli radši, kdyby zde byla zastoupena i další média, s nimiž eh, pracujeme, například Europa News a tak dále. Nakonec jsme se zaměřili na ty, kteří oficiálně nebo institucionálně nejvíce pracují s komisí, aby nám řekli, jak ve chvíli evropské krize, ve chvíli krize důvěry v evropské instituce, média, která podporujeme, kterým pomáháme, jejichž úkolem je předávat sdělení Evropské unie Jakým způsobem tedy tato média plní svou funkci, kde mají problémy, kde jsou jejich silné stránky a jakým způsobem bychom mohli zlepšit tento nástroj, abychom mohli lépe komunikovat eh, s veřejností o těch evropských záležitostech. Jak zde velmi dobře říkal zástupce Transparency International, nám jde také o to, aby to, co prodává, to znamená ty nadpisy, ty titulky do 140 znaků, aby to nebyly prostě ty skandály a tak dále. Jedna věc je tedy ten nadpis. A druhá věc je, když si potom přečtete ten článek, tak vidíte, že to s tím nadpisem v podstatě vůbec nesouvisí. Jde nám o to, aby se předávala pozitivní informace o schopnosti zlepšovat každodenní život občanů díky evropským prostředkům. A místo toho, aby média komunikovala těch pozitivních záležitostech, tak eh, manipuluje evropskou myšlenku. Často ta média, protože jsou národní, tak jsou pod vlivem vlád a vlády často obvinují Evropskou unii ze všeho zla. Že vlastně Všechno toto zlo se rozhoduje v Bruselu. A naopak všechny pozitivní věci, to jsou velké národní úspěchy. To vůbec nesouvisí s tím, na čem jsme pracovali my tady v Evropském parlamentu. Takže tak jsme se chtěli na to podívat. Chtěli jsme se podívat na to, jakým způsobem média, která podporujeme, kteří pracují s tím, že jejich mandátem je předávat evropské informace, zlepšovat informovanost o Evropské unii, jak by nám mohli pomoci nebo jak pod, potřebují ještě tedy podporu z naší strany. Děkuji. Das Wort erhält äh, Frau... Slyní slovo dostane paní Langaria z Evropské komise. Thank you for inviting me to present to you. Děkuji za to, že jste mě pozvali, abych zde pohovořila o tom, co financujeme v rámci Multimedia Actions. To je rozpočtová linka, kterou spravuje Evropská komise. A mandát je velmi jednoznačný. Cílem je poskytovat pokrytí evropských záležitostí z panevropské perspektivy, z celoevropské perspektivy je třeba poskytovat eh, všeobecné informace občanům ohledně záležitostí, které se týkají Evropské unie, protože občané mají právo být informováni o evropské politice. Tradičně za to bylo zodpovědné ředitelství DG.com, ale za Junckerovy komise se to přesunulo na DG Connect. Tato informace z Eurobarometru z listopadu 2015 svědčí o tom, že tyto kroky jsou relevantní, protože když se ptáme občanů, zda jsou dobře informováni o evropských záležitostech, 65% mělo pocit, že nejsou dostatečně informováni. A když jsme se ptali na jejich spoluobčany, tak asi dvě třetiny řekly, že nejsou dostatečně informováni o evropských záležitostech. A to jasně tedy nás informuje o o relevantnosti akcí v rámci multimediálního plánu. Na rozpočet měl samozřejmě velký dopad eh, právní, nebo tedy víceletý finanční rámec a diskuze, které proběhly v roce 2013 eh, v novém eh, funkčním období nebo finančním období 2014 až 2020 eh, jsme měli o 20 méně než v uplynulém období 2007 až 2013. Naštěstí nám také pozměňovací návrhy, které jsme do toho vnesli v letech 2014 a 2016, eh, pomohly. Hlavní příjemci z této linky je Euronews a Euronet Plus, a za chvíli o tom uslyšíte více, a také Evropská audiovizuální observatoř, která byla letos také příjemcem z této linky. Chtěli jsme optimalizovat využití těch omezených zdrojů, které máme a z toho důvodu smlouva, která vyprší s Evropskou audiovizuální observatoří, letos eh, v červnu. My jsme chtěli eh, vytvořit eh, nový kreativní program a implementovat jej také v souvislosti s evropským finančním nařízením na základě administrativní dohody uzavřené s Radou Evropy. Ve stručnosti Euronews, jak vypadá a jaké finance poskytujeme. Je to soukromá společnost, to znamená, že komise tedy není akcionářem, to znamená, že nezasahujeme do rozhodování. Jsme důležitým mm, aktérem, ale rozhodně nejsme akcionářem společnosti. Těch je tam 25, jak soukromých, tak veřejných subjektů. Nedávno došlo ke změnách ve složení akcionářů. Euronews také posílili svou eh, strukturu, svou strukturu i redakční radu. Je zde také nezávislý monitoring, který je zajišťován externím subjektem. Komise a Euronews mají už dlouhodobý vztah eh, už od začátku vytvoření společnosti v roce 1993. Ovšem ty vztahy byly upravovány v roce 2010 tím, co se označuje jako rámcová partnerská dohoda. A tam se hovoří o tom, že se zde plní úkol veřejného zájmu a to je také zakotveno v té rámcové partnerské dohodě. Euronews vysílá ve 13 jazycích, z toho tedy 8 jsou jazyky evropské, mají grant ve výši 18 milionů z Multimedia Action Line, ale kromě toho mají i další rozpočty od jiných, z jiných rozpočtových linek, především 4,7 milionů na eh, vysílání ve Farsi a potom eh, jsou zde také další prostředky, které pocházejí z různých generálních ředitelství a Evropské služby pro vnější činnost. Eh, tady je takový přehled aktivit, které komise poskytuje, nebo na které komise poskytuje financování. Zaměřujeme se zde na obsah, na evropské záležitosti a také na jazykové mutace. Některé z těchto jazyků byly zavedeny po usnesení Evropského parlamentu rozšířit eh, také arabštinu a jazyk farsí. Euronews to je jedna eh, z desíti priorit, eh, o kterých hovořil předseda Juncker mezi prioritami Evropské komise. Ten mandát je poměrně jednoznačný. Komise má za úkol podporovat a rozvíjet udržitelný podnikatelský model pro Euronews, identifikovat nové partnery, lépe využívat technologie na digitální přenos, ale musí také plně respektovat nezávislost Euronews. Euronet. To je také soukromý subjekt, je to Evropské združení hospodářského zájmu a komise vůbec nezasahuje do jejich rozhodnutí. Komise už nějakou dobu eh, má kontakty s Euronet Plus eh, v roce 2007 jsme podepsali dohodu ta vypršela v roce 2012 a teď máme novou servisní smlouvu, která se teď implementuje. Je to roční smlouva, která se každý rok bude obnovovat. Teď máme tedy do roku 2016. Teď už tedy nebude možno prodloužit smlouvu s Euronetem, bude nutno zahájit nové konkurenční řízení. Rozpočet pro Euronet podle současné smlouvy dosahuje 6,1 milionu a Euronet poskytuje zprávy ve 14 evropských jazycích. Tady zase pár údajů o tom, jaký má Euronet dosah. Euronews to je 426 milionů eh, domácností všude ve světě. Každý den eh, v e- Evropě téměř 4 miliony eh, diváků, webová stránka má 97 milionů návštěv ročně, 1,5 milionu facebookových eh, fanoušků a 212 tisíc na Twitteru. Euronet Plus, eh, technický dosah eh, každý den 22 milionů posluchačů. Trošičku je těžší získat tyto údaje, protože jsou zde jisté technické, technická omezení. Pokud je o návštěvnost, eh, webová stránka má 750 tisíc návštěv ročně a musíme vzít v úvahu také návštěvy stránek eh, jednotlivých členů, to tež platí pro Facebook a Twitter, 5400 a přes 6000 eh, fanoušků. Prováděli jsme různá hodnocení a audity, abychom eh, zjistili, jak efektivní a účinná je naše akce, naše působení. Máme zde hodnocení z roku 2019 a 2014. Hodnocení z roku 2014 ukazuje, že Euronews přenáší informace plní funkci veřejného zájmu a funguje nákladově efektivně. V současné době probíhá audit výkonu v Euronews. Výsledky budou k dispozici za pár měsíců. Kromě toho samozřejmě provádíme monitoring Financování se počítá na základě jednotkových eh, nákladů a to je potom auditováno každé dva roky nezávislými externími auditory, aby se zjistilo, zda je tam nějaký prostor ke zlepšení. Pokud je o Euronet, tak v roce 2011 proběhlo také střednědobé hodnocení, které odhalilo celou řadu nedostatků, pokud jde o obsah a tato doporučení byla zohledněna. Euronet Plus provedl také strukturální změny, aby reagoval na požadavky, které byly obsaženy v těch nových dokumentech pro výběrové řízení. V současné době probíhá hodnocení Euronet Plus, bude zase za pár měsíců k dispozici. Je to servisní smlouva, smlouva o službách a komise zde velmi přísně kontroluje zprávy, aby se ubezpečila, že je to v souladu. Co nás čeká v letošním roce? Jsme připraveni na podpis nových eh, rámcových partnerských dohod s Euronews, také chceme sledovat implementaci smlouvy s Euronetem Plus a jsme připraveni také vyzvat předkládání návrhů k datovým médiím nebo k médiím založených na datech. Tyto peníze by měly být použity prostřednictvím pilotních projektů, který zlepší pokrytí evropských záležitostí na základě využití dat a různých digitálních nástrojů. Děkuji. Děkuji tak otázka je, jestli eh, potom i eh, chce, byste mohla říct si něco k ostatním mediálním aktivitám DG Connect. Eh, k tomu se ještě dostaneme. Teď má slovo pan Peters, ředitel z Euronews. Prosím.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 Eh, dobré odpoledne všem. Já bych vám na několika slajdech chtěl představit, co dělá eh, Euronews. Je těžké to stihnout v deseti minutách. Já bych pouze chtěl zdůraznit určité aspekty, které by pro vás mohly být zajímavé. Eh, některé z nich souhlasí s tím, co říkala má předchůd, předřečnice s komise. My jsme si navzájem nekontrolovali své prezentace, takže v některých otázkách to vezmu rychleji. Je tedy zapotřebí hovořit o klíčových datech Europe eh, News. Eh, byli jsme vytvořeni v roce 1992 jako iniciativa EBU, eh, sídlo v Lyonu ve Francii. A myslím si, že Euronews lze schrnout do několika charakteristikami. Euronews je nezávislý, to je nesmírně důležité. A tato nezávislost je vlastně zakotvena v evropské DNA této společnosti. Lidé se ptají, co vaše zprávy pro, znamenají. Euronews je multikulturní, působíme ve 13 eh, různých jazycích nepoužíváme jeden eh, jazyk, který se předkládá do ostatních jazyků. Je to opravdu 13 jazykových mutací, které připravuje 13 eh, novinářských týmů. Eh, v... Na vlastně v DNA naší společnosti je zakotven multikulturalismus, pocházíme z různých zemí, dvě třetiny z Evropy a potom z dalších zemí. Teď se přesuňme k číslům, protože čísla jsou důležitá. Vysíláme pro eh, jednu a půl miliardy lidí, to je 400 tisíc domácností, 400 milionů domácností na celém světě. A když se podíváte na srovnání s ostatními konkurenty, tak eh, Euronews má skoro 300 milionů domácností, což je obrovský náskok eh, nad ostatními přímými konkurenty. Potom naše publikum jsme sledováni v hotelích. Doufáme, že i mimo hotely je těch lidí hodně. Děkuji ale za to, že nás sledujete v hotelích a Global Web Index vypracoval průzkum, protože, jak víte, je potřeba um, měřit sledovanost na všech platformách. Ty 4 miliony, o kterých hovořila Lucia, to, je jenom, to jsou jenom televize v Evropě. Ale když si vezmete, kolik lidí konzumuje videa anebo i texty Euronews na sociálních médiích, Twitteru a tak dále, tak je to 36 milionů lidí, kteří uh, využívají značku Euronews eh, v Evropě. Mezi nimi téměř 10 milionů v Evropě. Když se podíváme na tato čísla týdně a měsíčně, eh, tak je to 135 milionů eh, za týden a 248 milionů každý měsíc. To je skoro 5 celosvětové populace. Dále se podívejme pouze na Evropu a pouze na televizi. To jsou ty čtyři miliony, o kterých hovořila Lucia Alcalde. Tady vidíte, že máme zase velký náskok nad našimi konkurenty a e, pokud jde o, když už hovoříme o dobře vynaložené peníze, tak můžeme toto porovnat s rozpočty e, Euronews a jejich konkurenty. A pokud učiníme toto srovnání, tak si myslím, že ten poměr mezi kvalitou a náklady je u Euronews velice příznivý. To všechno se samozřejmě vysílá na všech digitálních platformách. A e, v neposlední řadě před několika týdny jsme se stali skupinou, zahájili jsme nové médium Africa News, e, bylo to v Dubnu, je to velice tedy nová stanice a cílem je, aby Afričané vytvářeli zprávy pro Afričany, aby vlastně se tam přenesla naše e, evropská zkušenost z Euronews. A, a Africa News tedy bude vlastně dalším dodatečným přínosem i pro Evropskou komisi. Jak jsme se dostali k těmto výsledkům za eh, necelých 25 let a jaké jsou klíče k úspěchu Euronews? My jsme se eh, pokusili v naší prezentaci několik z nich zdůraznit. Tím prvním je ta evropská DNA eh, Euronews. Motem Evropské unie je jednotní v rozmanitosti a právě to vytváří vlastně velice silný kapitál Euronews, který jsme přetavili v nový způsob myšlení. Uvidíte potom video na konci mé prezentace a chceme eh, propagovat myšlenku, že nemusíme sloužit jedné politické agendě, ale že jsme médium, eh, které umožní lidem vytvořit si vlastní názor. A jediný způsob, jak to udělat, je dát jim co nejvíce názorů, co nejvíce pohledů, aby si mohli udělat obrázek sami. A to uvidíte právě v tom videu, které jsme zveřejnili minulý týden. Ten multikulturalismus eh, se projevuje také sdíleným kapitálům. Jak už říkala Lucia Alcalde, jsme vlastně e, napůl veřejná, napůl soukromá společnost. To je další vlastně multikulturní rys. V naší společnosti máme 25 akcionářů, některé z nich jsou veřejnoprávní stanice a potom tu máme soukromou e, firmu Media Globe Networks, což je vlastně nejlepší obrana, nejlepší štít proti e, nedůvěře je to obrana proti eh, vměšování se do redakce a proti ekonomickým chybám a proti krizím identity. Jak už bylo zdůrazněno, máme teď novou organizační strukturu, která e, zajišťuje e, plnou redakční kontrolu na společnosti, e, přestože vlastní veřejná sféra pouze 37%, tak pak je všechno pod dohledem veřejných entit. Předseda redakční rady, v redakční radě mají sedm z devíti křesel, a jmenování předsedy této redakční rady eh, musí proběhnout eh, po konzultaci s Evropskou komisí, což je také důležitý bod, který stojí za zmínku. Potom další eh, klíčový bod, a tím už zabíhám do tématu dnešní diskuze, a sice vytvořili jsme systém pojistek a záruk. Máme velice silnou kontrolu redakční rady nad podobou našich zpráv. Spolupracujeme také s nezávislou společností Osavato Dipavia, což je monitorovací instituce, která monitoruje výstupy Euronews. Pokud jde o transparentnost, o které jste dnes hovořili, Domníváme se, že přispíváme k vyšší transparentnosti v mediálním prostředí prostřednictvím detailních a hloubkových zpráv, které přinášíme o únicích informací, whistleblowerech a korupčních skandálech a že využíváme naší unikátnosti multikulturní k tomu, abychom posílili transparentnost. Jenom jeden příklad, velice slavný příklad Panama Papers. Tak tohle všechno jste si mohli přečíst nebo prohlédnout na Euronews. Eh, hovořili jsme o Davidu Cameronovi, což je skandál, o kterém BBC neinformovala. Je to největší skandál ve Spojeném království. Také jsme informovali o Rusku, také jsme informovali o Azerbajdžánu, což byl jeden z největších klientů v Panama Papers. My nemáme problém rozlišovat eh, komerci a e, redakční práci. Přinesli jsme 66 videospráv v délce od 1 do 10 minut a to bez komerčních nebo politických tlaků. Teď na konec této prezentace bych chtěl říci, že máme úzké vazby na Evropskou komisi. E, jak už bylo řečeno, jsme byli jsme, byli jsme zmíněni v dopise eh, komisaři Junckera, eh, komisaři Ettingerovi a v roce 2010 jsme byli pověřeni posláním Evropského obecného zájmu a proto hodně spolupracujeme s Evropskou komisí jde o to, abychom eh, mohli podporovat dialog o Evropě. My nejsme přímo pod Evropskou komisí, nechceme být televizí Evropského parlamentu nebo Evropské unie. My chceme, aby lidé hovořili o Evropě, aby debatovali a aby se pokusili vytvořit evropskou identitu a evropský debatní prostor v Evropě, což není snadné. Děláme to prostřednictvím naší kanceláře v Bruselu, ta je ta nejdůležitější a e, působíme prostřednictvím různých programů zaměřených na různá témata, která vidíte tady. Všechny tyto kanály jsou nesmírně interaktivní a snaží se podněcovat debatu mezi evropskými občany. Toto je příklad, e, tady máme předsedu Evropského parlamentu, máme hodně reakcí na Twitteru hodně vyskytů na Google. Pak je tu ještě také finanční aspekt. Jak už to bylo řečeno, podáváme finanční a technické zprávy, probíhají audity ex ante a ex post, eh, pravidelná nezávislá hodnocení. Spočítali jsme, že za poslední tři roky jsme museli vypracovat přes 120 zpráv pro Evropskou komisi a byli jsme auditováni více než 30krát za poslední tři roky, takže si myslím, že mohu říci, že jsme poměrně důkladně auditovaní. Přinášíme i nadále hodnotu, přestože se rozpočet snížil o 13% za poslední tři roky. Euronews kofinancuje jednu třetinu své činnosti Eh, to, a to, to znamená, že Evropská komise neplatí za všechny eh, jazykové sekce a my platíme ty zbývající. Eh, z toho celkově vzniká velice dobrá hodnota za použité peníze. Na závěr bych vám chtěl ukázat hodnocení různých auditů, které proběhly v Euronews. Tím prvním z nich je kalkulace nákladů. Jaké jsou náklady na diváka oproti hlavním konkurentům? To bylo spočítáno e, externí auditní firmou. E, je to 2 eura na tisíc diváků, zatímco u CNN 9 e, euro na tisíc diváků a u BBC World 14 euro. Takže hlavním výsledkem všech těch hodnocení, který, které Euronews podstoupil, eh, říkají, že Euronews eh, skýtá dobrou kvalitu za dané peníze a přispívá k vytvoření evropského veřejného prostoru. Takže pokud ještě můžu, tak bych rád pustil video. Konec konců jsme televizní médium, ale můžeme to klidně přeskočit. Má to dvě a půl minuty. Takže rozhodněte se. Dobře, děkuji. It's about the new on-air look that has been launched last week. Je to o tom novém přístupu, který byl zveřejněn minulý týden.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 děkujeme vám. My se také raději díváme na videa, než abychom řešili složité texty. A nyní slovo dostane pan Kalabiuk, výkonný úředník z Euronet+. Plus. Děkuji vám za uspořádání tohoto slyšení. My se pokusíme v kostce vysvětlit něco o naší organizaci. My bychom chtěli prezentovat několik čísel a tady bychom začali s číslem k eh, počtu Evropanů, kteří mají pocit, že nejsou správně informováni o záležitostech na evropské úrovni, a to je 69%. Je, takže toto jasně také ukazuje, co je naším úkolem, protože komunikační propast mezi evropskou veřejností a evropskými institucemi chceme překonat. A musím říci, že my se snažíme vytvořit povědomí, posílit pochopení, poskytovat lepší informace a také umožnit debatu a výměnu informací. Takže toto je jasný signál naše poselství, které vysíláme a my opravdu se snažíme propojit veškeré naše operace a provozní činnosti. My jsme eh, v současné době tady máme spektrum, to je čistý žurnalismus, potom tady máme také na levé straně že my především se zaměřujeme na editorskou nezávislost v souvislosti s naší organizací a to je také to, co je důležité pro Euronews. My, to je to, jestliže máme nezávislého vydavatele, tak odtud pochází veškerá nezávislost a to je také komplementární vůči jiným činnostem. My jsme jedním z dílků puzzle, který přináší přináší více informací občanům v EU. A to je náš e, příspěvek na rozhlasových vlnách. Podíváme-li se na externí evaluaci, která byla provedena, protože to je také dalším naším úkolem. My máme tady e, tři aspekty, které byly hodnoceny. Za prvé je to přidaná hodnota e, programu, potom za druhé je to informativní obsah o EU a třetí je digitální připravenost. Tyto tři standardy e, e, vedou k následujícím závěrům takže vidíte, že naše partnerská rádia pro, přináší více evropských zpráv a to je 4,2 krát eh, záležitostí a příběhů ve spojitosti s EU, dále 5,6 příběhů, které vysvětlují eh, dění v kuloárech a tak dále. My se snažíme opravdu eh, naplnit naše sdělení, které plníme. A jestliže půjdeme k druhému aspektu, což je důležitá věc, nesmíme zapomenout na to, my chceme především uspokojit naše posluchače. Jestliže eh, dáváte určité, eh, hovoříte o určitých problémech 14 let, tak nesmíte zapomenout na konečný cíl. Jde o to především, aby naši posluchači byli lépe informováni. Právě proto vytváříme určité stěžejní skupiny a tady vám ukážeme také krátké video, abyste se seznámili e, s naší stěžejními skupinami, takže co si tyto stěžejní skupiny od našeho programu slibují. Myslím, že jsou vijesti efektné, da privuku pažnju. Odgovara mi že je tako blic, je jezgrovita, jasná i osvěží mi dan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 výtah eh, tří zemí, které auditujeme každý rok. To bylo Bulharsko, Portugalsko, Chorvatsko a také jsme navštívili Polsko. To zde provádíme nezávislé studie a ptáme se tedy eh, posluchačů, zdali jsou po našich programech lépe informováni. Myslíte si, že také máte lepší informace o evropském projektu a odpověď je jasné ano. A to znamená, že to je je naše hlavní mise, kterou dobře plníme. A další, druhý externí benchmark, tady jsem u třetího, Takže přejdeme nyní k digitální připravenosti. Vidíte, že hranice mezi jednotlivými médii se smazávají. Takže digitalizace se stává velkou věcí i pro rozhlas. Rozhlas zůstane rozhlasem a potřebuje tedy své posluchače, ale my se dostáváme do multimediálního věku. My chceme zabezpečit, aby naše síť byla v popředí digitální transformace. Na to jsme zpracovali studii, a kde chceme také zhodnotit digitální připravenost sítě vládě a tím pádem chceme také ohodnotit eh, eh, naše další kroky. Výsledky jsou také úplně jasné. U čtyř různých kroků digitální transformace, to je obsah, kvalita, multi-channel distribution a také technologické adaptace. Takže benchmark nám tady ukázal, že jsme opravdu v popředí, jsme před E, digitální transformací, což je důležité pro budoucnosti, protože my máme potenciál pro budoucnost nejenom pro rozhlas jako takový, ale pro multimédia. A to znamená, že my z rozhlasu přejdeme k multimediálním e, operacím. A e, vidíte také, že my plníme misi, eh, kterou eh, eh, nabízíme také evropské veřejnosti a snažíme se také přinést evropská rozhodnutí blíže k evropským občanům. A my tedy mapujeme různé důležité události na evropské úrovni. To vám chci nyní ukázat v rámci videa.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 to byla malá ukázka toho, že <laughs> rozhlas je také videem v současné době a že my distribuujeme naše obsahy nejenom prostřednictvím rozhlasu, ale také na alternativních platformách prostřednictvím těchto klipů. A vlastně e, tím pádem e, vstupujeme do multiatiální oblasti. Také my máme velkou síť, máme 22 milionů eh, denních posluchačů. My tedy hovoříme o posluchačích, kteří si eh, každý den zapli rádio, které je součástí naší sítě. Ale celkově máme 300 milionů posluchačů máme 1600 eh, vysílacích hodin za rok, to je hodně, to je opravdu velký objem produkce. Vysíláme eh, v os, na 18 stanicích, 16 zemích a ve 14 jazycích. Po deseti letech existence a také po uh, nyní e, zlepšení technologických možností, tak můžeme říci, že Euronet Plus jsou velice silným aktérem a jsme kolektivním subjektem, e, který působí ve specializovaných evropských zprávách. Takže také uvidíte, že máme určité země, kde zatím nejsme e, prezentní, tady vidíte země, kde jsme eh, přítomní a kde ne. Například nejsme ve Velké Británii a to také souvisí s britským skeptivismem a právě proto je to je taková šedá zóna, kam bychom chtěli vstoupit v budoucnosti. Také skandinávské země eh, zatím tím nejsou zastoupeni v naší sítě, protože především ve Švédsku je složitá politická situace, ale také ve Finsku máme potenciál navázat nová partnerství a můžeme doufám být přítomno, přítomní ve všech 28 zemích, členských zemích. A nyní další folie, když hovoříme o nákladech, což je důležitý element. Zde vidíme takové jasné křížení, tak tady vidíte, že my snižujeme naše náklady z roku 2008. 2008 jsme měli nízké náklady, ale dnes dokonce je to 0,24 euro na posluchače. Samozřejmě se to nedá srovnat s Euronews, protože televize je televize, rozhlas je rozhlas, ale musím říci, že jsme opravdu cenově dobře přítomní. A také naše eh, čísla posluchačů se zvýšila. To znamená, že můžeme jak snižovat náklady, tak i zvyšujeme počet posluchačů, což je velice dobré. Kde se nalézáme v našem, tak říkají, životě, abych to řekl široce? Já jsem s obavami tady poslouchal, že údajně pro nás není žádná budoucnost, že již nebudeme mít kdo, k dispozici žádný rozpočet a tím pádem, že náš smlouva bude ukončena v březnu 2017 a že po roce 2017 nebude už nic takže to se nám skutečně nelíbí. Jsme nešťastní z této situace a my doufáme, že by tady e, budoucnost měla být a to bude něco podobného jako pro Euronews, že bude tady rámcová partnerská dohoda. My máme do, my jsme na tom velice dobře a opravdu si myslím, že si zasloužíme stejné zacházení. Takže my doufáme v podobnou budoucnost, jako má Euronews a myslíme si, že by bylo plítváním nevyužít této situace a nenavázat na úspěšnou minulost. A my si myslíme, že opravdu by se měl odehrát jakýsi dialog, který by nám ukázal, jak můžeme eh, pokračovat v naší smlouvě o službách. Takže my chceme nadále být e, přítomni na rozhlasovém trhu a myslím si, že naše pozice ospravedlně naše další e, e, existenci. Jak vidíte, tak jsme nyní uprostřed růstu to je rok 2016, to jsou naše poslední tři roky smlouvy. Dosáhli jsme 25 milionů posluchačů a Eh, zde jsou náklady ve výši 6 milionů euro a já se domnívám, že můžeme opravdu, tak říkajíc, vstoupit do průmyslové fáze a můžeme v průběhu dalších pěti až deseti let eh, dosáhnout 40 milionů posluchačů a přitom snižovat náklady a stabilizovat naši síť. A to to bych chtěl sdělit především výboru pro kontrolu rozpočtu. My můžeme celkově říci, že v budoucnosti očekáváme 40 milionů posluchačů, také je tady budoucnost v oblasti digitální transformace a tento model je velice flexibilní a my se také můžeme rozšiřovat do sousedních zemí EU. To je další alternativa, kterou zvažujeme a celkově vám děkujeme za pozornost a za pochopení. Ähm, Děkuji. Teď máme ještě zhruba 10 minut na e, výměnu názorů. Spravodajka eh, by chtěla zareagovat. Ines, chceš si vzít slovo? Eh, Děkuji, bylo to velmi zajímavé. Navíc, jak vidím, eh, zastihli jsme vás v kritické chvíli opravdu klíčových změnách. Já jsem se chtěla zeptat komise. Viděla jsem, že jste udělali nějaké změny, abyste prodloužili nebo prohloubili Euronews. Mě by zajímalo, zda je tady nějaký konkrétní návrh související s těmito médii. A za druhé, otázka na ředitele Euronews. Afrika News taky nese tu evropskou pečeť, pokud jde o cíl diplomacie, který souvisí s tou uprchlickou krizí. Vysíláme ve farsi a arabštině, ale zajímalo by nás také, jaký je konkrétní cíl. A na zástupce Euronetu mám také otázku. Z těch eh, 16 kanálů máme Radio Marka a Radio S Radio ve Španělsku. Radio Marka tomu rozumím, to S Radio, to mně připadá už trošičku eh, podivnější, je to podle mě ultrapravicová stanice, ale zřejmě tedy má nějaký důvod existovat. Vy to nějak asi vybíráte, máte k tomu své klíče, mě by zajímalo, jak k tomu přistupujete. Já mám také ještě několik otázek. Mám otázku na komisi. A mě by zajímalo, zdali komise nám mohla sdělit také rozpočet pro tisk. Já mám tady také vytištěnou brožuru paní komisařky Kretu o jednoletém mandátu v rumunštině je to 78 stránek, tam je 22 fotek paní komisařky a 100, na 19 je sama. Takže mě by zajímalo, kdo něco takového financuje a jestli opravdu máme příliš hodně mnoho peněz. A pak jsem se také chtěla zeptat na jednu věc existují ještě další věci. Máme tady pilotní projekt Arte. Tento kanál se více europeizuje, také je tady pilotní projekt pro polský jazyk a tady by mě zajímalo, jak vypadá plán a jestliže u klesajícího rozpočtu, kdy je tedy velký tlak na tento rozpočet, tak jak s tím nalozíme, takže by myslím si, že to, co vy jste tady ukázali, že s skromnými prostředky můžeme hledat čeho dosáhnout. Já se chci ještě také zeptat na Euronews. Euronews dostává 25 milionů euro od komise a mě by zajímal celkový rozpočet Euronews, tak abychom to mohli porovnat s podílem eh, z eh, evropských institucí. A toto by mě také zajímalo pro Euronet. A další otázku Benedit, či další? Ne, tak e, nikdo už se nic nechce zeptat, takže prosím, jako první bude nyní odpovídat komise. Yes, thank you. So... Ano, děkuji. K otázce rozpočtu teď e, nemám žádnou konkrétní odpověď nebo jaké jsou plány pro střednědobou revizi. Myslím, že jsou zde kompetentnější kolegové z komise, kteří by vám mohli odpovědět. Víme, že Multimedia Actions je součástí kapitoly 3 eh, a všechny migrační aktivity tam také patří, takže určitě je tam velký tlak nebo mnoha, mnoho priorit, velký zájem o tuto rozpočtovou eh, kapitolu. Zatím ještě nevíme, jak to bude vypadat v souvislosti tedy se střednědobou revizí. Pokud jde o další komunikace, o další aktivity, já jsem vám odprezentovala všechny aktivity, které jsou financovány v rámci Multimedia Action. A jedná se o tedy pokrytí evropských událostí z celoevropské perspektivy. Ten projekt ARTE, o kterém hovoříte, je pilotní projekt, který implementuje komise z iniciativy Evropského parlamentu, ale cílem tohoto projektu je něco jiného, a sice poskytovat kulturně rozmanitý obsah, eh, televizní obsah online. A Podporuje se zde tedy v první fázi polské a italské vysílání. Nejdříve tedy bylo v angličtině a ve španělštině, ale cílem není financovat zprávy, poskytovat zprávy, ale jedná se o kulturní obsah, takže je to jiná aktivita. Tak to byly ještě další otázky, například ode mě. Ano, k té publikaci od komisařky, tak eh, to není pokryto eh, rozpočtovou linií, kterou se dnes zabýváme. Různá generální ředitelství komise mají své rozpočtové linie na implementaci komunikačních aktivit a to tež platí pro DG Communication v rámci stávajících programů, takže mě nepřísluší vám říkat, z, podle, z které rozpočtové linie byl financován ten projekt, o kterém hovoříte. Můžu pouze říci, že je to mimo multimediální akce, o kterých dnes hovoříme. My vám dáváme úplný přehled o aktivit, které momentálně financujeme. Dobře, ale já jsem se ptala úplně na začátku, po té, co jste hovořila, zda bychom mohli dostat také přehled o všech dalších financovaných aktivitách vašeho generálního ředitelství. To je téma, kterým jsme se už zabývali a bylo by dobré, kdybychom e, ještě mohli ostatní, znát ostatní aktivity za těch 25 milionů. Můžete nám něco takového říct nebo nám něco takového pošlete? Connecting, uh, regarding media. Pokud jde o uh, média, a implementaci těch multimediálních akcí, o kterých jsme hovořili. Je tady několik pilotních projektů na iniciativu parlamentu. Velice rádi poskytneme písemné informace, ale nejsou to mediální projekty. Jsou to spíše projekty na podporu audiovizuálního obsahu. My samozřejmě ty informace rádi poskytneme. Kromě toho eh, mnoho projektů se implementuje v kontextu pluralismu médií, což je aktivita, kterou má na starosti jiná služba DG Connect. Pokud máte na mysli tyto aktivity, Eh, tak my velice rádi vám poskytneme písemně eh, informace o nich. Děkuji. Pan Petr, prosím. Děkuji. Tak eh, pokud jde o Africa News, tak vytvoření eh, tohoto média zapadá do toho konceptu All Views eh, naší organizace. Jde o to nabídnout úhly pohledu, nabídnout, dát hlas eh, africkému kontinentu. Vytvořením Africa News obohacujeme diváky o ten africký hlas a o africké pohledy a bude to užitečné i pro i Euronews. Eh, Afrika má patrně jiný pohled na migrační krizi například. To je podle mého názoru velice dobrý příklad eh, toho, jak lze nabídnout nové pohledy na situaci. My vnímáme tuto krizi velice dobře z pohledu eh, Evropy, z pohledu Západu a jsem si poměrně jistý, že Africa News bude nabízet jiný pohled na celý kontext. Pokud jde o rozpočet, dávám tři čísla. Za prvé 30%, to je 27 milionů z 80 milionů. To představuje tedy 30% eh, celkových nákladů. Toto číslo bylo před 6 lety 40%. A v novém obchodním plánu, který jsem předložil eh, minulý měsíc, je, je záměrem snížit to do roku 2020 na 20 Eh, záměrem tedy je eh, snížit vlastně z původních 40% ten podíl na 20% během pěti let, aby se Euronews stal opravdovým partnerem eh, Evropské komise a ne závislou organizací Evropské komise. To je jasný cíl, který mi byl zadán. Děkuji, prosím. A teď, abych eh, zodpověděl váš dotaz. Proč tam máme dvě rádia ve Španělsku? Jsou to historické důvody. Nejdříve jsme měli rádio, což je zakladající člen naší sítě v roce 2007 a kvůli změnám ve struktuře a prodeji se to změnilo na tyčka S radio a potom se to převysílalo přes Radio Marka, aby se rozšířilo publikum. Náš eh, model sítě je otevřený, budeme v budoucnosti hledat další rozhlasové stanice eh, ve Španělsku, jako například ASER, Radio Nacional a další. To je tedy jedna z těch eh, výhod naší sítě. Jsme schopni otevřít se rozhlasovým stanicím všech zemí. Třeba ve Francii máme Radio Classique a tak dále. V jiných zemích zase máme jiné partnery. Nemáme žádný limit, potřebujeme naopak široký, širokou škálu partnerů Euranetu, abychom měli velkou, jak soukromou, tak veřejnou rozmanitost v síti. The second question, which was... Uh, Ta druhá otázka souvisela s rozpočtem 6,1 milionů eur financuje 100% našich aktivit. My se snažíme diversifikovat zdroje a narážíme tedy na samotnou misi, která je svěřena naší síti. Zvyšovat kvalitu a kvantitu evropských zpráv, eh, to není jednoduchý úkol. V mnoha případech jsme museli třeba přerušit naši smlouvu po třech měsících, eh, Neměli jsme přímou návaznost eh, smluv. Třeba se nám stalo, že nám skončila smlouva k 31. prosinci a potom až do března jsme byli bez smlouvy, ovšem šlo nám o zvyšování kvality a kvantity. Eh, proto velmi často říkáme, že pokud to ponecháte pouze na trhu, tak eh, trh eh, povede k tomu, že to zanikne. Proto tedy se snažíme působit proti silám trhu, které by prostě neutralizovaly veškeré naše úsilí. Máme zde RTBF, eh, které je zde zastoupeno. Pokud chce náš kolega pár slov říci, i on čelil tomuto problému, když eh, nám bylo odebráno financování a přitom jsme pokračovali dále v naší aktivitě. Po deseti letech zkušeností víme, že na tomto velmi specializovaném trhu, kdy dochází ke zvyšování kvality, tak kvantity, dochází k tomu, že to úsilí je stále neutralizováno, pokud se to ponechá jen na trhu. Děkuji. Ines? Pokud nejsou další otázky, tak by se nyní měl uchopit slova jeden z zpravodajů. Kdo se chopí slova jako první, Ines? Eh, Já chci jen poděkovat eh, za všechny prezentace a debatu k tématu, která je podle mě velmi aktuální. Viděli jsme to, protože máme opravdu velmi závažný problém. Viděli jsme to také, když eh, jsme hovořili o tom, jakým způsobem pracujeme. Já si myslím, že v celé řadě věcí se nám podařilo postoupit vpřed. Eh, mnohem více, než jsme čekali, ale nejsme schopni o tom příliš komunikovat a proto tento nedostatek eh, médií, které by občané uznávali jako evropská, a nejednalo by se pouze o španělská versus francouzská versus eh, německá média. To je pro nás naprosto zásadní, takže doufám, že v debatách o midterm review eh, se nezapomene na podporu těmto sdělovacím prostředkům. A v souvislosti s tím, co zde zaznělo předtím, já také podporuji to, že je nutno chránit ty whistleblowery. Potřebujeme k tomu legislativu, silnou legislativu na jejich ochranu, protože to je důležité, aby tedy aspoň ze strany tohoto parlamentu se investigativní žurnalistice dostalo podpory. Pokud je o financování, to už je druhá záležitost, ale alespoň tedy eh, si myslím, že je zásadní chránit informátory, chránit zdroje informací a my jim musíme poskytnout dobrý právní základ. Absolut. Benedikt, bitte. Benedikte, prosím. Děkuji. Pokud jde o první část tohoto slyšení, myslím si, že jsme získali mnoho informací od investigativních novinářů a nevládních organizací eh, o tom, co potřebují pro to, aby mohly lépe fungovat jako demokratické instituce eh, Obsahovalo to mnoho ponaučení ohledně toho, jak rozhodovací procesy a instituce mohou zlepšit situaci, například zavedením přísnějšího režimu svobody informací, udržením vysokého standardu svobody tisku, ochranou whistleblowerů a tak dále a tak dále. Pak je tu jeden velice důležitý aspekt investigativního žurnalismu a to je financování. O tom hovořila většina z našich eh, hostů. Chtěl bych připomenout, že v roce 2009 se Evropský parlament rozhodl eh, zahrnout do rozpočtu Evropské unie linii, která podporuje eh, investigativní novinářství a pak to nějak zmizelo v labirintech Evropské komise. Myslím si ale, že je možná na čase oživit tuto iniciativu, obnovit ji, protože evropská demokracie potřebuje investigativní novináře, potřebuje, aby vzkvétali. Investigativní novinářství v konečném důsledku dělá vlastně to, že umožňuje lépe porozumět, jak se nám vládne, jak je nám vládnuto v Evropě členských státech. Ukazují zákulisí, kde se dělají rozhodnutí. A občas najdeme v tom zákulisí za oponou ošklivé věci. A na to jsou možné dvě reakce. První z nich je úplně tu oponu odhrnout, protože si, nebo úplně ji zahrnout, protože si můžeme říci, že je lepší to nevědět, že to spodkopává důvěryhodnost institucí a demokratického systému. Můžeme říci, že politika je jako párek, je lepší nevědět, z čeho se vyrábí a moc je lepší se v tom rozhodování nešťourat. Já si ale osobně myslím a jsem o tom pevně přesvědčen, že mnohem lepší je druhá možnost, a sice vybudovat systém, na který bychom mohli být hrdí. Abychom se mohli ukazovat na jevišti, i když je opona zvednutá a aby s naším představením byli lidé spokojení a abychom nemuseli se schovávat se svými rozhodnutími, protože ta rozhodnutí budou správná. Tak děkuji eh, všem, kteří přišli. Eh, každopádně téma eh, financování médií a multimédií eh, ještě neopouštíme, budeme se jim dále zabývat. Já vám ještě jednou děkuji, že jste přišli. Schůze končí a příští schůze se bude konat 13. června v 15 hodin. Přeji vám pěkný večer a děkuji.